Bien, la séance est reprise. Euh, je demande à toutes les personnes qui ne souhaitent pas suivre nos travaux. Zdravím vás všechny, můžeme eh, opět pokračovat. Poprosím eh, všechny, kteří chtějí zůstat, ať zůstanou a ti, kteří naopak chtějí odejít, by odejít měli co nejdříve, protože nás čeká velmi nabitý odpolední program. Eh, který je věnován slyšením zástupců čtyř nadnárodních společností, které uslyšíme ve dvou panelech. První panel digitální, kde uslyšíme od zástupců Google a Apple a pak panel průmyslový, kde budou zástupci IKEA a McDonald's. Tedy celkem si vyslechneme zástupce těchto podniků. Já jsem také povinen eh, vás upozornit, že je nutné dodržovat řečnickou dobu nesmírně striktně. Máme totiž celou řadu zapsaných řečníků. Normálně mají příležitost všechny politické skupiny eh, se dotazovat našich řečníků, ale současně zhruba v půl čtvrté bychom také chtěli dát příležitost Mm, proskoumat vše, co proskoumat potřebujeme. A my jsme tedy eh, z hledis eh, chtěli probrat každý podnik jeden po druhém. Eh, to znamená, že řečnická doba pro jeden toho vystupujícího by zasahovala pak do řečnické doby druhého. Budeme tedy pokračovat tímto způsobem, jak jsme to činili dosud. Naši hosté jsou pozváni k tomu, aby se stručně představili krátkým vystoupením pětiminutovým. Pak proběhne krátká diskuse a žádám každého eh, řečníka, aby na úvod svého vystoupení zmínil, zda otázku chce položit buď jednomu z podniků, anebo oběma. Pokud má otázku pro jeden podnik, tak je to klasický slot pěti minut, čili dvě minuty na otázku a tři minuty na odpověď. Pokud chce řečník položit otázku dvěma podnikům, tak v této fázi uděláme dva sloty tří minut, tedy jednu jedinou minutu pro položení otázky a dvě minuty na odpověď. A pokud tedy budeme skutečně tento harmonogram dodržovat, umožníme všem, kteří se zapsali, klást dotazy a dáme zároveň příležitost, ehm, aby naši hosté odpověděli. Chci připomenout, že ehm, jednání našeho výboru je veřejné, je zde přítomen tisk, zároveň se jednání vysílá na internetu a samozřejmě Eh, problematika týkající se zdanění obchodních společností, corporate tax a také výsledky práce eh, za loňský rok, včetně celosvětového měříka v OECD, e na úrovni EU s institucemi EU a první rozhodnutí, které souvisí eh, s daňovými rozhodnutími v členských státech. Vychází také eh, z rozhodnutí, které náš zvláštní výbor učinil na konci loňského roku v souvislosti s legislativním návrhem komise z ledna by nás zajímalo, jak vaše podniky konkrétně sebe vnímají v této eh, daňové krajině v Evropě i ve světě, která se vyvíjí s tím, že se setkáváme s určitými problémy, ať už ve vztahu s Evropskou komisí nebo s členskými státy. A samozřejmě také víme, jak probíhají jednání v Senátu Spojených států amerických, jak je, probíhají jednání v House of Commons. Velice se těšíme na vaše svědectví, na vaše vystoupení. E, navrhl bych, abychom začali a dám slovo e, zástupkyni Apple, paní Katy Kerny a Julie McRae na pět minut. Prosím, máte slovo. Dobré odpoledne, vážený pane předsedo, vážení poslanci. Já jsem Kathy Carney, jsem místo předsedkyní eh, European Operations eh, z Apple. Eh, sídlím v ústředí Apple v Corku v Irsku a se mnou je Julia McRae, daňová ředitelka Apple, která sídlí v Londýně. Děkuji za to, že jste pozvali Apple na toto slyšení o daňové reformě. Daňová politika má potenciál podporovat nebo potlačovat ekonomický růst a tvorbu pracovních míst i další důležité cíle. Proto by měla daňová reforma e, procházet procesem, který zapojuje perspektivy všech zainteresovaných stran. My se velice rádi účastníme tohoto procesu, během nějž váš výbor e, se zabývá těmito kritickými otázkami pro Evropu. E, Apple už dlouho propaguje rozsáhlou daňovou reformu tak, aby podpořila konkurenceschopnost, konzistentnost daňových regionu a ekonomický rozvoj. E, naše názory na daňovou reformu jsou odrazem základní hodnoty Apple a sice jednoduše je lepší než složitě. Daňové zákony, které jsou jasné, jisté a konzistentně uplatňované, podporují investice a tvorbu pracovních míst. Právě jistota zákonů a kvalita pracovní síly přivedla Apple do Evropy před 36 lety. Steve Jobs založil Apple v roce 1976 s vizí zpřístupňování počítačů e, obyčejným lidem. Aby naplnil naplnil svou vizi. Steve věděl, že Apple bude potřebovat základnu v Evropě a o čtyři roky později si vybral Irsko jakožto výrobní a distribuční centrum v době, kdy globální působení a příjmy Apple byly poměrně malé. Během 90. let eh, Apple utrpěl celosvětové ztráty a jeho podíl na trhu se prudce snížil. Nicméně v těchto obtížných dobách eh, závazek eh, Apple vůči Evropě nikdy neutrpěl škody. My jsme hrdí na naše příspěvky k pracovním místům a růstu v Evropě. Dnes naše investice a inovace přispěly k vytvoření 1,4 milionů pracovních míst. Většina z nich neexistovala předtím, než jsme před osmi lety spustili App Store. Naše ekonomika v Evropě Evropě vzkvétá a nejkreativnější vývojáři na světě dělají úžasné věci. Zakládají nové firmy a udržují přes milion pracovních míst. V Evropě eh, z, pro, z prodejů App Store bylo získáno přes 10 miliard euro, toto číslo vzrůstá každým dnem. V loni jsme vynaložili přes 11 miliard euro společně se 4,5 tisíci evropskými dodavateli, z nichž mnozí jsou malé a střední podniky. Společně podporují 240 tisíc pracovních míst po celé Evropě. Plánujeme investovat 1,7 miliard euro na nová datová centra v Irsku a Dánsku. Nyní máme 109 maloobchodních prodejen v 9 zemích Evropy. E, ty vítají, přivítali v roce 2015 100 milionů zákazníků a jsou ku prospěchu místním komunitám. V Irsku přímo zaměstnáváme téměř 5500 lidí, což je nárůst o 25% v roce 2015. 93% našich zaměstnanců v Irsku jsou občané Evropské unie a 44% z nich nejsou irští občané. Na toto jsme nesmírně hrdí. Eh, naše celkové operace v Irsku eh, představují 18 tisíc pracovních míst a v loňském roce jsme vynaložili 200 eh, milionů euro u irských společností. Apple je nyní největší soukromý zaměstnavatel v Korku, kde nabízí mnoho různých funkcí, včetně zákaznického servisu, prodeje financí a logistiky. V Korku nadále vyrábíme produkty. Je to, jediná, je to jediné vlastně výrobní zařízení na světě, které Apple vlastní. Prostřednictvím investic eh, do pracovních míst a inovace a našeho, naším příspěvkem k ekonomickému růstu na globálním trhu se Apple stal patrně největším daňovým poplatníkem na světě. Platíme daně tam, kde operujeme v souladu se zákonem. V Evropě eh, naše daně eh, jsou odrazem našich operací v nákupu, distribucí a prodejů. Největší částku platíme ve Spojených státech, kde zaměstnáváme 70 tisíc lidí a kde provádíme v podstatě veškerý výzkum a vývoj. Multilaterální úsilí o reformu, jako je BEPS, by měly podporovat eh, jistější mezinárodní prostředí, které by přitahovalo investice a podporovalo růst. BEPS správně uznává, že daňové zákony a standardy eh, nejdou stejným tempem jako vývoj technologií a komerce. Eh, koncenzu, přístup v BEPS slibuje jednoduchost, jistotu a konzistentnost, což by mohlo být ztraceno, pokud dojde na jednostranná opatření. My sledujeme vývoj konkrétních návrhů, e, které by e, odrážely rodící se principy daňové reformy a které by nám umožnily prostředí, které by umožnilo další investici a růst v Evropě. Děkuji ještě jednou za možnost účastnit se tohoto důležitého slyšení. Děkuji mnohokrát, děkuji, vešla jste se přesně do 4 minut 59 sekund a dáme slovo Adamu Kojenovi, eh, před řediteli pro hospodářskou politiku pro MA Google. Pane předsedo, vážení poslanci, děkuji mnohokrát za pozvání vedu práci Google v oblasti hospodářské politiky v Evropě, Střední východě a v Africe. Odpovídáme mimo jiné i za daňovou politiku a za poslední léta jsem se také účastnil diskusí s OECD, institucemi EU, národními vládami a představiteli průmyslu. Také sleduji s velkým zájmem práci tohoto výboru. Zdanění společností se stále více diskutuje v EU, USA a dalších regionech také je tématem dvouleté studie OECD a řada zemí, včetně členských států OECD a EU, uvažují o zavádění zásadních politických změn. Google po dlouhou dobu se zasazoval za jednodušší a jasnější daňový systém, protože daňové předpisy mají někdy tisíce stránek, hovoří se o erozi daňového základu společností po rozšiřují se daňové pobídky nejrůznější daňové úlevy na výzkum a vývoj pro společnosti. Daňová reforma uspěje, pokud budeme mít jasná pravidla chování a širší koordinaci mezinárodně. Podporujeme vícestranný přístup, jak to dělá OECD, G20 a EU protože kdybychom měli takovou mozaiku právních změn, tak by vytvoři, vznikla nejistota, riziko dvojího zdanění a protrahované daňové spory v různých jurisdicích. Jak vysvětlil můj kolega v listopadu na zasedání tohoto výboru, je na vládě, aby se psala tyto pravidla a společnosti pak musí dodržovat. E, naše společnost samozřejmě dodržuje e, zákony a také využívá daňových pobídek, které vznikly v posledních letech. To však není výlučně naše záležitost. Tyto daňové struktury a pobídky eh, využívá eh, řada společností, pokud jsou běžně dostupné a samozřejmě pravidla dodržujeme a budeme dodržovat i nadále. Jsme globální společností, ale většinu svých daní platíme v USA. A to proto, že mezinárodní daňový systém připisuje eh, daně tam, kde vzniká hodnota. Minulý rok jsme zaplatili 3,3 miliardy dolarů v daních eh, z výnosu. 80% eh, z toho šlo do USA a naš, eh, naše celková míra zdanění, která je na úrovni 19% za posledních pět let, je zhruba stejná jako průměrná míra zdanění obchodních společností. Máme zhruba 70 kanceláří ve více než 40 zemích v Evropě, máme sídlo v Irsku ale, a tam zaměstnáváme pět tisíc lidí, kteří slouží zákazníkům v Evropě, Středním východě, v Africe, v Africe celkově. Zaměstnáváme 4, 14 tisíc lidí v EU, investujeme miliardy do evropské infrastruktury a partnerství. Co se týče srovnání, máme zhruba 20 tisíc inženýrů, kteří navrhují naše produkty v USA Naproti tomu zaměstnáváme zhruba 2000 takových inženýrů v EU. I nadále pokračuje diskuse o tom, zda by e, daň z příjmu obchodních společností měla být strukturována jinak, aby se posouvala tam, kde jsou vytvořeny hodnoty, anebo naopak tam, kde jsou služby spotřebovávány. To je na rozhodnutích vlád doufejme, že všechny změny budou zavedeny na základě mezinárodního koncenzu, tak aby občané i podniky měli důvěru v globální daňový systém. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A dám slovo nyní našemu zpravodaji, panu Kofodovi, který položí otázku jednomu podniku nebo dvěma. Děkuji, pane předsedo. Ano, já položím otázku tentokrát pouze Google, protože vím, že ostatní se určitě budou dotazovat na Apple. Myslím si, že tady by stálo za to i do hloubky jedné společnosti eh, po každé. Nicméně chci poděkovat oběma za to, že se dostavili a říci vám, že je to velice důležité, protože my eh, se zaměřujeme na ty nelegální státní podpory a na tu situaci daňových dohod, a které vedou k neférové soutěži, když by to měla být ale eh, správná pravidla pro všechny. Eh, víte, že když malé a střední podniky mají určitou daňovou zátěž o 30 větší než nadnárodní korporace, takže tady v systému je asi něco špatně. A také občané to vnímají takže ehm, ten eh, vyměřovací základ daně o korporaci asi není úplně správný, no, ale vidí, že se tu převádějí eh, vysoké příjmy do jiných jurisdikcí, takže to vnímají jako podstatný problém a je třeba ho vyřešit. No a na Google vy jste řekli, že ta daňová strategie je dobře známá asi všem Nicméně chtěl bych to eh, porovnat konkrétněji. Některé z vašich eh, poboček platí eh, royalties, ty licenční podplatky na Bermudách, takže asi víte něco o tom Double Irish nebo takzvaný Dutch Sandwich. Byl bych rád, kdybyste tady toto trošku rozvinul a uznal, že tedy Google používá takové daňové struktury. A kdybyste nám mohl popsat, proč vaše otázky duševního, vlast eh, duševního vlastnictví se zakládá na Bermudách, tady to bych opravdu rád pochopil, proč je tomu tak. Děkuji. Děkuji, pane řediteli, děkuji za otázku. Já myslím, že tady je příležitost vysvětlit několik aspektů, co se týče bermudské daňové struktury. Ano, máme daňovou strukturu na Bermudách, eh, když to ale srovnáme s účinnou daní, která se platí v EU, to je něco jiného. V EU platíme takové daně, které odpovídají našim zaměstnancům a našim činnostem bez eh, zap počítání Bermud by ty výsledky byly stejné. Struktura na Bermudách existuje v souvislosti se specifikem daňového systému v USA, kde se zdaňuje na globálním principu, nikoli teritoriálním principu, jak se to dělá v jiných zemích. A to vytváří pobídku, které všichni v USA dobře rozumějí a také to probíhá průběžnému auditu ze strany dozorčího orgánu JRS. E, e, Pobítkou e, pobídkou je pone ponechání eh, hotovosti v zahraničí. Tam nejde vůbec o daňovou strukturu, eh, kde neovlivní to daně, které platí Google a jiné společnosti v odpovídajících jurisdikcích, ale ovlivní to pouze vyšší daní, které zaplatíme v USA. A k první otázce kombinace eh, systému Double Irish a Dutch Sandwich. Já jsem popisoval Eh, strukturu na Bermudách a ta vaše otázka s tím souvisí. My totiž nevlastníme vlast, duševní vlastnictví. Uvědomme si, že se náklady na vytváření podniku sdílí formou holdingové společnosti v Irsku, ale, eh, spole, ale jinak je to vlastně ne tedy Googlem Inc. Eh, také jsem si Eh, všiml, že jste podepsali dohodu se Spojeným královstvím, eh, co se týče platby daní ve Spojeném království. A když se podíváme na, ty, na ta čísla, je to 200 milionů liber a máte výnosy 24 miliard liber, tak když si to přepočítám, zdá se, že půjde o zdal, zdanění pouze ve výši 0,83%, což je velmi nízké eh, daňové zatížení. Domníváte se, že platíte férovou daň ve Spojeném království a proč jste souhlasili s touto daňovou platbou ve Spojeném království, když jste už, jak říkáte, za deset let pracovali na tom, aby, eh, a dělali vše naprosto v souladu se zákonem. Proč jste se vůbec dohodli na této platbě? Děkuji za otázku. První otázka. Já jsem se trošku ztratil v té druhé části. Můžete zopakovat první část? První část otázky. V letech 2005 až 15 jste měli ve Spojeném království výnoci zhruba 24 miliard a dohodli jste se eh, s paním královstvím, že zaplatíte 200 milionů v daních, což by vedlo k daňové sazbě 0,83%, což je velmi nízká daň. Jak eh, to je, myslíte si, že je to spravedlivé? Já jsem tomu porozuměl, nyní děkuji daň, kterou platíme, je ze zisku, nikoli z výnosů. Ehm, to znamená, že jakákoliv firma, malá nebo velká, eh, pouze eh, platí ze zisku. Zisk, který připočítáme v eh, Spojeném království, se týká zaměstnanců a investic, které máme ve Velké Británii a to je všechno započítáno do našeho účetnictví. Pak existuje proces, kdy daňové úřady mohou provést audit ehm, Eh, účetních knih společností a eh, například eh, daňová zpráva HMRC ve Spojeném království může provést audit takových daňových účtů, konkrétně v systému transfer pricing v jurisdikcích, jako je Spojené království, se tam náležitě započítává samozřejmě ve svém hodnocení se Spojené království zaměřovalo na řadu otázek souvisejících s naším podnikáním po dobu šesti let. Možná jsme podléhali delšímu auditu než ostatní. Ten audit trval celkově deset let, což je delší období, než e, bývají běžné audity, ale závěr, ke kterému došly britské úřady, a je to běžné u auditovaných nadnárodních společností, je, že bychom měli upravit benchmark pro výpočet transferových cen a upravit částku zisku, kterou uvádí zavádíme eh, pro tento subjekt a také upravit eh, výši daně za eh, dané období, ale daň se neplatí z výnosu, ale ze zisku. Za EPP Luděk Niedermayer. Question to both. Já položím jednu otázku oběma. Takže jednu minutu na první otázku. O jednu minutu. Nejprve bych eh, se s vámi chtěl podělit o svůj názor na tyto problémy. Myslím si, že vláda udělala chybu, když vytvořila příliš složitý, nejasný a někdy nekonzistentní daňový zákon. A tato legislativa je potom základem agresivního daňového plánování. Zároveň ale viním při nejmenším některé společnosti z toho, že velice agresivně využívají této příležitosti příležitosti, kterou většina vlád nezamýšlela, domnívám se. Podle mého názoru teď všichni souhlasíme s tím, že je zapotřebí to změnit. Takže eh, několik jasných otázek. Za prvé, máme na stole konkrétní návrhy, které jste žádali a má otázka zní, zda se domníváte, že budete mít problémy s implementováním těchto návrhů, včetně směrnici eh, Antibeps a eh, zprávách po jednotlivých zemích, tak jak to nyní navrhuje komise. A zejména bych se chtěl zeptat Google, zda eh, přizpůsobí svou pozici vůči trvalým zařízením. A dále tyto návrhy by mohly zhoršit konkurenční pozici Evropskou unii, Evropské unie. A proto bych se vás chtěl zeptat, jaký na to máte názor a zda souhlasíte s tím, že by to mohlo mít negativní dopad. A prosím, specifikujte, v jakých oblastech. A pamatujte na to, že evropská eh, ekonomika byla největším trhem na světě. A třetí otázka. Jak víte, návrh na CCCTB bude brzy projednáván na radě a mě by zajímalo, zda byste považovali CCCTB za způsob, jak snížit ceny, jak snížit náklady na odvádění daní a tím zvýšení eh, schopnosti vašeho podnikání. Děkuji, takže dvě minuty na odpověď, každá společnost. Pan Cohen, prosím, nejdříve. Takže k té první otázce eh, ohledně návrhu od komise. Eh, my jsme viděli tyto návrhy a zdá se, že reflektují diskuzi, která už nějakou dobu probíhá na různých mezinárodních fórech, včetně OECD. Pokud jde o zprávy po jednotlivých zemích, je pravda, že to v mnoha jurisdikcích vstoupí v platnost na konci letošního roku, někde na začátku příštího roku. A my samozřejmě budeme tato pravidla dodržovat, až budou implementována. Pokud na o tu otázku konkrétně o nás, ohledně těch permanentních establishments, tak my nemáme e, politiku na toto téma. Naše daňové závazky e, se řídí formou a obsahem našeho podnikání. A pokud jde o audit e, daňovou zprávou Spojeného království, ten zjistil, že daň, kterou máme bez trvalého sídla nebo s ním, je stejná. Pokud bychom měli trvalé sídlo v určité zemi, pak eh, vaše povinnost odvádět daň z příjmu je v podstatě stejná jako v případě běžné procedury transferových cen. Eh, a proto je zajímavé, ta, ta, ta následující otázka. Snížení nákladů na dodržování povinností. Trvat na tom, abychom měli stálou provozovnu v každé zemi Evropské unie, to by zvýšilo ty náklady na dodržování povinností, což je v podstatě v rozporu s cílem jednotného trhu, který umožňuje eh, volný pohyb eh, kapitálu eh, a služeb po všech 28 státech Evropského bloku. Kdybychom měli mít stálou provozovnu v každé zemi, to by značně zvýšilo naše náklady na dodržování povinností. Pokud jde o CCCTB, ten návrh jsme viděli, ten už se v, na, v uplynulých desetiletích objevil několikrát a pokud jde o detaily toho, jak budeme postupovat a zda to zvýší jednoduchost a zda to poskytne stálá pravidla, tak myslím si, že ten návrh bude prospěšný. Za Apple, prosím. Pokud jde o mezinárodní daňovou reformu, zcela podporujeme eh, přístup konsenzu, jako je multilaterální přístup v podobě BEPS. My podporujeme jak proces, eh, tak i principy, eh, které, na kterých se to zakládá. Je velice důležité, aby se s jednoduchostí pojila jasnost a jistota pro firmy, pokud je o daňovou legislativu k té nové, k, té, k těm směrnicím proti daňovým únikům, které se navrhují v Evropě, tady je zapotřebí si uvědomit eh, určité body. Ta navrhovaná směrnice má eh, implementovat BEPS, což vnímáme velice pozitivně. Domníváme se, že takováto eh, opatření směřující ke konzistenci implementace jsou velice důležitá. Kromě toho, Eh, jsou tu další eh, opatření, která přináší eh, jasnost a jistotu daňovým poplatníkům. Zároveň je tu ošetřena problematika konkurence a rovného zacházení se všemi společnostmi. Pokud jde o CCCTB, tak jak už říkal náš kolega z Google, domníváme se, že až tato opatření budou vyvinuta, eh, pak musíme proskoumat detaily a teprve pak si budeme moci utvořit názor na tom, zda to sníží naše náklady na dodržování daňových povinností. Momentálně tedy čekáme, eh, jaké další detaily eh, výjdou najevo. Já si myslím, že čím jednodušší, tím lepší, říká předseda. A jménem SD Petr Zimon. Eh, na koho budete mířit? Na, na oba? Nebo? Děkuji, pane předsedo. Má první otázka míří na Google. Já jsem se zájmem poslouchal, když jste říkal, že Google dodržuje pravidla. To mi připadá zajímavé, zejména v souvislosti eh, s tím, eh, že s britskými daňovými úřady jste uzavřeli díl v hodnotě 172 milionů, v Itálii a Francii podobně. Jde celkem o 200 milionů euro. Co z toho můžu vyvodit za závěry, že jste zkrátka eh, je to, je, to, je to nějaká provozní chyba, nebo nedodržujete pravidla. A druhá otázka se týká vaší podnikové etiky. Když se podívám na deset zásad vašeho podniku, jsou skvělé. Číslo šest říká vydělávat peníze, aniž bychom tím někomu škodili takže je naprosto legitimní využívat eh, pravidel, eh, které vlastně eh, vám umožňují platit zlomek, maličký zlomek daňových sazeb ostatních podniků. Odpovídá to vaším etickým, vaší etické zásadě číslo 6, vydělávat aniž bychom škodili. Neškodíte tímto obrovským způsobem veřejnosti. My jsme právě teď vysílaní živě do celé Evropy. Prosím, vysvětlete to evropským občanům. Merci. Děkuji mnohokrát. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Jak jsem to už popsal, eh, je běžnou praxí pro daňové úřady žádat společnosti, aby přeskoumali své účty a ohlédnout se v čase, aby ověřili, zda metoda transferových cen byla zvolená uplatněna správně, zda hodnotící měřítka, benchmarky byly nastaveny správně vůči zisku, zda by tam měly být eh, doplněny další nebo naopak některé vynechány. Proces ve Spojeném království probíhal delší dobu, než eh, probíhají jiné audity. Trval tedy déle než běžný audit a Příčinou toho byl fakt, že Spojené království bylo mezi prvními, kdo se ptali, zda digitální společnosti se třeba trochu liší od společností klasických. Výsledkem byla úprava našich daňových povinností ve Spojeném království, což je u nadnárodní společnosti běžné. Co se týče dalších jurisdikcí, eh, setkal jsem se se spekulacemi v médiích o těchto aspektech, ale eh, řešení bylo dosaženo jenom ve Spojeném království. Z hlediska etiky, a to je velmi důležitá otázka, etika přichází na scénu, když hovoříme o legislativních změnách, o tom, jaký právní rámec by daňová politika měla mít, jak by měla fungovat. A to je samozřejmě na výsost etická otázka. Jakmile jsou ta pravidla stanovena, společnosti je musí dodržovat. A otázka, zda platíme třeba jenom zlomek daní eh, oproti tomu, co platí jiné společnosti, tak to je naprosto nesprávné, ehm, protože globálně jsme platili daň ve výši 19%, procent zatímco ta headline tax v Evropě je 20 u společností, takže jsme naprosto v souladu s touto běžnou sazbou. Mám doplňující otázku, v tom případě ještě na kolegu z Google. Je pro vás etickým měřítkem porovnávat se s ostatními a říkat, e, když platím to tež, je to OK, anebo e, byste měli e, dodržovat své vlastní etické zásady svého podniku? A pokud ano, je pro vás v pořádku, že platíte zlomek daně, kterou platí další podniky z té země, malé a střední podniky? Připadá vám v pořádku, že se podílíte pouze zlomkem na nákladech na veřejné blaho mnohem méně než běžný daňový poplatník? My platíme daně ve stejné výši jako jiné společnosti, statutární sazby jako v jiných zemích, kde působíme, když máme-li se srovnat s ostatními. Eh, já vás chci opravit v tom, že bychom platili jenom zlomek oproti ostatním společnostem. Toto není správný závěr. Jedna věc, která doufám, že se nám dnes podaří, je vést rozhovor o faktech, o podstatě těchto otázek. Jsem velice rád, že tato diskuse probíhá, jak uplatňovat pravidla, protože společnosti, jako je Google, usilují o komplianci, o dodržování pravidel. Pak si můžeme klást otázku, zda ta pravidla e, jsou opodstatněná, ale podstatné je, ano přesně tak, na nás je, abychom zhodnotili, zda ta pravidla jsou spravedlivá nebo ne. Um, Bernd Lucke on behalf of the ECR. Bernd Lucke jménem ECR. Uh, já mám otázku na zástupce Apple. První otázka eh, se týká toho, že jistý zástupce vaší firmy se dostavil před podvýbor amerického senátu a tam řekl, že zvláštní daňové konstrukce v Evropě, tím očividně eh, myslel systémy jako Double Irish, Dutch Sandwich a něco na britských panenských ostrovech, že to vedlo k tomu, eh, že je možné financovat výzkum a vývoj v Spojených státech. A takže já se ptám, Nemusíme si z toho v Evropě e, vyvodit, že se jedná o případ státní podpory, kdy e, Evropa platí vlastně e, výzkumnou činnost Apple v USA? A druhá otázka, tady požaduji velice krátkou odpověď, abych mohl zareagovat ještě třetí otázkou na vaši odpověď. Ta daňová konstrukce, kterou jsem právě zmínil, má v Evropě, umožnila v Evropě legální, zdůrazňují legální vyhýbání se daním. Tady mě zajímá vaše ano nebo ne. Děkuji. Paní, paní Kerny. Tak já odpovím na ten začátek a Julie potom na ten konec. Vy jste hovořil o slyšení v Senátu a k tomu bych chtěla nejprve říci, že Apple neprovozuje eh, strukturu Double Irish. A abychom eh, umožnili konzistentní kvalitu zboží a služeb na celém světě, eh, jsme organizováni centrálně ze Spojených států. Jak jsem říkala už na úvod, 70 tisíc zaměstnanců je ve Spojených státech, většinu daní platíme tím pádem ve Spojených státech. Platíme daně z místních poboček a to zcela v souladu s daňovými zákony eh, každé z těchto zemí. Eh, neprovozujeme strukturu Double Irish. Tu chápu tak, že vlastně ne, já jsem nechtěl diskutovat o technických detailech systému Double Irish. Já jsem chtěl, abyste se vyjádřila k výroku vašeho zástupce před americkým senátem, že e, daňové konstrukce v Evropě financovaly činnost Apple v USA. E, daňové konkurence v Evropě že financují e, výzkum Apple. Já si nevzpomínám, že by to náš zástupce řekl něco takového ale chtěla bych se k tomu vyjádřit. Fakt je takový, že platíme eh, daně z příjmu a příjem, který není zdaněn v Evropě, podléhá americkým daním. Tyto peníze eh, využíváme v Evropě eh, k investicím do různých aktivit, k expanzím v, v našich maloobchodů a tak dále. A nemyslím si tedy, že by někdo řekl, že to bylo použito v USA. To můžeme možná probrat e, někdy jindy. A konečně jste se ptal na daňové struktury. Julie, chceš k tomu odpovědět ty? Slyšíte mě? No, naše podnikatelská činnost funguje v Irsku historicky eh, prostřednictvím nerezidentní společnosti. Eh, eh, to jste patrně měl na mysli, když jste hovořil o přispívání do výzkumu a vývoje. Ne, mě jenom zajímá, zda došlo k legálnímu vyhýbání se daní a zda to bylo umožněno vašimi speciálními struktury, strukturami v Evropě. My se nevyhýbáme daním v Evropě ani v USA my platíme daně v Evropě, eh, jak v Irsku, tak v dalších jurisdikcích a ty se týkají aktivit, které provádíme v těchto zemích. Eh, žádným daním se nevyhýbáme. Mohla byste mi tedy vysvětlit, proč si myslíte, že se nevyhýbáte daním, jestliže daňová sazba v Irsku je 12,5% a vy jste zaplatili asi 2%? Jak to, že to není vyhýbání se daním? My platíme 12,5% v Irsku což je daňová sazba. Irské společnosti, které nejsou rezidenti, mají tuto sazbu a e, výnos, který byl, e, který byl zdaněn v Irsku, e, se zakládal na aktivitách v Irsku, na zaměstnancích, které tam máme, na aktivách, která tam máme a na aktivitách, které tam provádíme. To všechno podléhá irské dani a tyto zisky jsme plně zdanili sazbou 12,5%. Děkuji mnohokrát za aldera Ramotravosa. Děkuji. You, you, you Koho se chcete zeptat? Okay. Ano, takže já mám otázku na pana Kohena. Vítejte u nás v parlamentu. Je dobré, že vás tu vidím. Již před rokem jsme hovořili o tom antitrustovém případě Google a příslušné pracovní skupině. Doufám, že v blízké budoucnosti Google přijme i pozvání se zúčastnit depandy, debaty o na toto téma antitrustové tady v této sněmovně. A rád bych se nyní soustředil na stručnou otázku týkající se zdanění Google. První otázka. Já četl jsem v tisku, že téměř 12 miliard euro zisku Google bylo zasláno na Bermudy. Je to správné? Druhá otázka. Také se to týká zdanění, tedy že Google dosáhl dohody s britskou vládou pak další dohodu s francouzskou vládou o určité placení daní. Která vláda bude následovat? Itálie? Můžete nám o tom něco více říci? A na závěr informace o tom, že Google Europe pomáhá malým a středním podnikům. To se mi líbí, takovýto slogan či takové sdělení, ale myslím si, že v Evropě malé střední podniky jsou nadměrně eh, zdaňovány, protože ty nadnárodní neplatí daně v Evropě. To znamená ten podíl toho daňového břemena, který musí proudit tedy jaksi do veřejných příjmů, pak eh, právě eh, připadá na malé střední podniky a Google by měl sdílet tu, to zátěž eh, právě, aby jaksi obohatil naše veřejné služby. Ale tady není otázka zda je to legální či nelegální. Tady se jedná o to, že by to mělo být spravedlivě rozděleno. Děkuji vám. Thank you. Ano, mě také těší, že se s vámi mohu sehnat setkat. O těch 12 miliardách tady si nejsem úplně jistý, co ta zpráva v tisku říkala, nicméně uh, to, že ty prostředky, které směřují do Bermud, jsou prostředky již e, zdaněné v Evropě. I nadále je tu tedy ta daňová zodpovědnost ve Spojených státech. A co se týče britských a dalších e, zemí, tak jediná úprava, kterou máme, je právě se Spojeným královstvím. Poté, co byla e, uzavřena, tak jsme to zveřejnili ehm, a pokud tu budou příslušné nové dohody s jinými jurisdikcemi, tak učiníme podobně. A co se týče pomáhání malým a středním podnikům v Evropě, tady mne eh, těší, že vám se to líbí, protože opravdu se to týká malých podniků, které využívají naše nástroje, tím mohou prostě jaksi kontaktovat eh, klienty po celém světě mohou jaksi působit eh, místně, ale v podstatě nyní se jim otevírají nové horizonty po celém světě. A to, že jaksi malé a střední podniky jsou příliš zatíženy a my ne, tady bych řekl, že ta eh, daň eh, podniková se zakládá na zisku a mělo by to fungovat stejně. Vím, že v některých jurisdikcích v Evropě malé podniky jaksi získávají Eh, nebo mají zisky pod určitý prach a pak mají sníženou eh, daň z výnosu. A vím, že ve Spojeném království jsme zaplatili více než 6 miliard eh, liber jen za rok 2012 a myslím si, že to bylo podstatné přispění. A jak jste řekl, kolego, i další země diskutují s Googlem, konkrétně Francie, která žádá uh, Ehm, aby Google zaplatil poměrně vyšší částku, než se vyžádalo Spojené království a to odpovídá samozřejmě výnosům za GUE Fabio De Masi. Ano, já začnu internetem a pak se přesunu na iPhone. Takže v první řadě tady Google. Máte Google Netherlands Holding, eh, tam se to týká zejména royalties. V Irsku je to zase ten eh, Double Dutch a eh, ten Dutch Sandwich, ale vím, že v Nizozemsku v podstatě nemáte zaměstnance, takže jaké výnosy máte prostřednictvím tohoto telefonního záznamníku, jaký to má podíl na ekonomice. Za roku, za poslední let jste hovořili, že to máte několik desítek po, poboček a podle určité studie zisky z Google, nebo tedy se zaznamenalo, že teda těch 23 poboček bylo stále ještě aktivních v roce 2012. Můžete nám říci, zda kolik z nich efektivně opravdu skončilo podnikání v roce 2009, kolik z nich ještě operativních, jak, jaká je ta situace? In terms of, uh, Google Netherlands. Co se týče toho holdingu Google Netherlands, to je tedy holdingová společnost, tvoří součást té bermundské struktury, o které jsme hovořili. Eh, netýká se to eh, tedy daňové zodpovědnosti do Evropy, v Evropě, ale spadá to pod zdanění ve Spojených státech. A co se týče pobočky v Nizozemsku, máme další společnost, která tam vede eh, naše podnikání, má kolem 200 zaměstnanců a platí daně za veškerou činnost eh, vykonanou těmito zaměstnanci v Nizozemsku. A ale ta předchozí měla eh, nulový počet zaměstnanců. Ano, to je součást té struktury, kterou jsem popsal ta opravdu není nějak daněna a pan Dema si říká, že by rád tuto pobočku navštívil. Ano, vy jste vítán v jakékoliv pobočce u nás, nebo v Irsku, nebo v Nizozemsku. Ten eh, systém eh, Spojených států se liší, eh, co se týče placení daně, tam se to zakládá na územnosti a ta struktura může být odlišná, může to znít divně, nicméně podle mezinárodního daňového zákona se to netýká toho množství a, a e, tedy e, zodpovědnost připadá na zdanění ve Spojených státech. A pak e, ty pobočky v daňových rájích, na to bych se musel podívat, abych k tomu mohl něco říci. myslím si, že bychom tady nějak zásadně měnili počty poboček v průběhu naší operace. Všechno zveřejňujeme a i ty subjekty, které jsou na Bermudách, my máme prostě sídlo v Irsku. Všechno jsou to veřejné informace. Asi nemyslím, že by se tady něco podstatně změnilo od toho roku 2009. Pan Dema si říká, ano, ale ono se to změnilo a byl bych rád, kdybychom o tom věděli více. A ta otázka na Apple. Kolega z Google tedy právě hovořil o tom americkém daňovém systému, kde byste platili daně pouze pokud byste jak se repatriovali určité prostředky. Vy máte v po, jste měli v pobočkách několik miliard dolarů mimo u Spojené státy a zvažovali jste určitou repatriaci pouze pokud by došlo k podstatnému snížení u toho podnikového zdanění. Takže jakou sazbu byste považovali za vhodnou? a také eh, v roce 2014 a 2015, jakou částku jste platili na eh, daních ve Spojených státech a pak eh, severoamerická vláda si stěžovala, že Evropská komise jaksi působí velice selektivně, když se zaměřuje třeba na vás. Myslíte si, že by Eh, že, eh, nebo myslíte si, že s vámi Evropská komise nezachází příliš férově? Děkuji, prosím o odpověď. Ta vaše první otázka tady se týkala severoamerického daňového systému a daňové reformy. My Samozřejmě se velice zajímá o daňovou reformu a, a ještě jsme se k tomu často vyjadřovali, zejména ve smyslu zjednodušování a, a zjednodušování celého systému a jaksi sladění podmínek podnikového zdanění mezinárodně. To znamená tedy, ano, přáli byste si toto snížení. Ano, my si myslíme, že bychom byli konkurenceschopnější, pokud by tato sazba byla určitě pro podniky nižší. Také se ptáte, kolik jsme zaplatili na daních. Jak Katy podotkla, myslíme si, že jsme největším daňovým poplatcem na světě. Za rok 2015 to bylo 13,2 miliard celosvětově a naše sazba byla 26,4 A pak v Irsku, tady to jsme nezveřejnili, já jsem žádal o úroveň EU, ne konkrétní země. O tom to také nemáme zveřejněno, nemáme žádnou povinnost ohledně e, daní zveřejňovat e, čistě údaje o úrovni EU, ale ostatní e, takovéto informace jsou důvěrné. In due course, there's, there's... Ano, eh, mohou nastat eh, změny, co se prostřednictvím toho systému CBCR a eh, po implementaci BEPSu, tam může být vykazování činnosti v jednotlivých zemích, ale samozřejmě v zemích, kde tedy jsme veřejně působící. Ano, ale to nezodpovědělo moji poslední otázku. Pan předseda, no, již vypršel čas. A nyní za zelené Moniskotka um, Tomáš. Děkuji mnohokrát. Motem Google je neškodit. Je to jenom pro Google? Ano, pro Google. Je tedy heslem neškodit. Um, a zdá se, že tady došlo k určité změně a já beru oba tyto slogany doslova. Pokud eh, žijete podle těchto sloganů, musíte eh, se cítit trapně tím daňovým dílem, který jste uzavřeli s eh, daňovou zprávou EU, když žena McDonald Eh, také, který zmínil, že vyjednávání za zavřenými dveřmi byla naprosto nevhodná, eh, sjednaná daňová sazba také naprosto neodpovídající. Celé jistě to mm, poškodilo vaši pověst a eh, řeknete, necháte to podle zákona a zaplatíte daň, kterou zaplatit dle zákona máte. Rozumím tomu, že pravidla se musí změnit. V současné době vaše pověst poškozena vašimi pokusy vyhnout se daní i pokud jsou tyto pokusy v rámci zákona. A já si myslím, že za zelené bych mohla říci asi tolik bylo by pro vás mnohem lepší, kdyby byly vaše daňové záležitosti naprosto transparentní, abyste prokázali, že jednáte správně. Eh, doporučujete schválení návrhu na plné eh, reportování podle jednotlivých zemí a dále eh, společný konsolidovaný základ daně, který je dnes blokován z jednotlivých členských států v radě. Jak vzhledem k tomu, že vy máte lepší možnost vyjednávat s vládami, než můžeme my, vy byste mohli také vyvíjet větší tlak za CCCTB v radě. Prosím, prosím, pane řediteli. Děkuji za otázku z hlediska morálních a etických úvah, které byly zmíněny. Myslím, že je to záležitost dodržování předpisu, zvláště vy jako zákonodárci eh, přemýšlíte o tom, v jakém rámci se pohybuje daňová politika. Pro společnosti je pak naprosto zásadní, aby dodržovali zákony a parlamenty máme právě proto, že nechceme arbitrární aplikaci daňové politiky. Chceme jasná pravidla, která mohou eh, firmy dodržovat. Eh, ne eh, s tím, že by byla daňová zpráva v rukou vlády, aby uvalovala daně tam a tam chceme systém konzistentní a jasný. My podporujeme plné informování podle jednotlivých zemí. Tam, kde jsou jasná pravidla, tak je dodržujeme samozřejmě z hlediska zveřejňování účtů. My zveřejňujeme výši daní, které platíme v každé jurisdikci, kde eh, působíme. Eh, tak jsme to učinili i u britské daňové zprávy a otázka, zda bychom mohli podporovat zavedení jednotného konsolidovaného základu daně CCCTB jak jsem řekl, pokud povede ke konzistentnosti a jasnosti pravidel, zcela jistě si zaslouží naši podporu. Z hlediska naší vyjednávací moci si však nemyslím, že to odpovídá skutečnosti, protože HMRC, eh, Britská daňová zpráva, je nezávislým orgánem, mocným orgánem, sledoval nás deset let, eh, proces auditu eh, měl tři fáze, byl tam podvýbor pro transferové ceny a podobně. A nakonec rozhodnutí učinila skupina daňových komisařů. Byl to velmi rigorózní, náročný proces a to, že se naše dohoda pak spolitizovala, je jenom určitou diskreditací. Mohu ještě doplnit otázku. Zajímal by mě váš názor na transparentnost. Rozumím tomu, že chcete dodržovat zákony, ale jako společnost nebylo by pro vás lepší, abyste jednali plně transparentně, nejenom z hlediska výše daní, ale abyste zveřejňovali veškeré účty a podobně akce CCTB by mě zajímalo, zda interně eh, počítáte své daňové povinnosti podle nového návrhu komise, budete platit podle toho nového návrhu vyšší nebo nižší daň. Z hlediska transparentnosti je imperativem, abyste splatili, platili správnou daň. Nejenom, že vás lidé vidí, jako že platíte správnou vyšší daně, co se týče eh, informování podle jednotlivých zemí. Tam jsou informace, které jsou z obchodního hlediska citlivé, neměly by být sdíleny veřejně. I když třeba jedna, dvě společnosti jsou nuceny sdílet informace o konkrétním nákladu, o konkrétním měřítku, eh, tam, kde jsou vaši klienti, samozřejmě také vaše konkurenti a některé z těchto informací eh, podléhají eh, důvěrnému zacházení a to má svůj důvod. A CCCTB zda jsme provedli studii dopadu. Já o žádné nevím. Pokud se tato pravidla eh, schválí, vstoupí v platnost, tak samozřejmě je budeme dodržovat a budeme maximálně dostávat svým závazkům. Nemáte však žádné číslo, ne. Děkuji za EFDD, Marko Cany. Eh, ano, já bych se chtěl obrátit na oba zástupce. První dotaz bude na zástupce Google. Rád bych se ještě vrátil k těch 12 miliardám, e, které se objevily tedy v tisku o tom, že byly převedeny na Bermudy. Vím, že irský zákon to umožňuje tedy, že e, takové situace jsou možné. E, nicméně Eh, většinou je to tak, že daně se platí tam, kde se vykonává činnost, eh, kde tedy existují opravdoví zaměstnanci. Já nedokážu pochopit, jakou činnost, eh, která tedy přináší přidanou hodnotu, máte na Bermudách, aby se odůvodnilo tento převod 12 miliard na Bermudy co se tedy týče aktivit Google v Evropě, ať tedy v Irsku nebo v Nizozemsku. To je první část, pane ředitel. As, um, as we Jak jsme tu již hovořili a také kolega Nikols uh, hovořil s vaším výborem na podzim, my nemáme v Bermudách zaměstnance, ta bermudská struktura v podstatě odráží takový jedinečný charakter svoramerického daňového systému. Ty daně se uplatňují globálně na zisky amerických nadnárodních společností co se eh, týče tedy poboček a toho, kde máme zaměstnance a investice. Eh, zisky eh, napojené na tyto příjmy se počítají tedy podle místa těch provozoven a všechny podniky po světě využívají tyto pravidla samozřejmě na základě nejrůznějších mezinárodních eh, norem a i příslušných pravidel daných jurisdikcí. Dokončete, prosím eh, co tady zaznělo, aby tomu rozuměli všichni kolegové. Možná mě budete moci opravit pokud se budu mílit, máme systém, v kterém se nacházejí nadnárodní společnosti v USA. Pro výnosy, které vzniknou v USA, tam jsou také zdaněny v USA. Zatímco výnosy vzniklé mimo USA se pak zdanění liší. Nadnárodní společnost buď platí jinde, a to je náš problém, protože můžeme mít také systém daňové od optimalizace daňových rájů a podobně, ale jakmile je daň placena, ať už na správné úrovni nebo nesprávné, tak finanční prostředky jdou na Bermudy, je tam takzvaný ten deferral, čili odsunutí a není to fiskální dluh, je to e, také e, částka takzvaně hotová, která pak bude podléhat zdanění e, v americkém systému. Otázka pro Apple. Ano, má otázka tedy nyní na zástupkyni Apple. Ta první se týká údajů ohledně každoročních výdajů v Evropské unie a pak na mezinárodní úrovni, co se týče poradenství pro snížení eh, daňového břemene, zda máte tedy konzultanty a podobně. Za druhé, kolik zaměstnanců má Apple v Evropě ti, kteří se zabývají čistě optimalizací toho daňového břemena. Další otázka transakce s e, italským e, fiskálním systémem. Tam e, byla hodnota nějakých 8 milionů eur. A myslím si, že ročně by to, nebo za pět let by to bylo nějakých 90 milionů eur. Myslím si, že takové transfery představují riziko pro členské státy, ale zejména morální riziko. Členské státy by měly prověřit situaci všech nadnárodních podniků a některé nadnárodní podniky by asi měly chuť využívat takovéto mechanismy, které jsou málo transparentní. Děkuji. Vy se ptáte, Eh, kolik utrácíme za konzultace ve finančních záležitostech. Já nemám k dispozici data o tom, eh, kolik ročně vynakládáme a nemyslím si, že o takovýchto věcech podáváme informace. Můžete odpovědět písemně potom, říká předseda. Samozřejmě využíváme konzultanty pro celou řadu záležitostí, které se týkají našich aktivit v určité zemi a je důležité, aby v případě, kdy máme v zemi nějaké aktivity nebo aktiva, abychom rozuměli eh, daňové legislativě dotyčné země, protože tam může být často velice složitá. Proto je potřeba eh, mít dobré poradenství, abychom uměli splňovat naše daňové povinnosti podle toho, kterého práva. Pokud jde o naše daňové oddělení v Evropě, máme 8 lidí eh, pro celou Evropu a ještě několik dalších jurisdikcí. Na celém světě je to, myslím, 50 lidí v Apple. Eh, tolik čítá naše daňové oddělení. Není to proto, abychom optimalizovali daně e, ve smyslu nějakých daňových výhod. Je to, abychom poskytovali poradenství našim podnikům ohledně toho, co dělat na celém světě, jak expandovat na světě a jak dodržovat daňové zákony a platit daně. Pokud jde o Itálii, tam čas od času jsme e, podrobeni daňovému e, auditu. To ve všech jurisdikcích. A nedávno v Itálii jsme se nepohodli s italskými daňovými úřady ohledně e, uplatňování práva. A výsledkem této neschody bylo, že italské e, daňové e, orgány nám vyměřily daň a tu my jsme museli zaplatit. Nyní za ENF Bernard Mono. Komu chcete položit otázku? Pouze Google, dvě otázky. Pane Koene, váš předseda, váš prezident neustále tvrdí, že Google dodržuje všude zákony, nicméně 100 eh, tisíce euro utíkají z Evropy, píše tisk, kvůli vašemu daňovému uspořádání. Google je velkým příkladem eh, Eh, občanské firmy, jak tvrdíte. Nicméně vaše eh, sliby jsou značně vzdálené realitě. Máte mnoho právníků a poradců, abyste se vyhýbali evropským daním a těžíte také zdarma z národní infrastruktury, za kterou platí evropští daňové, daňoví poplatníci a firmy. Eh, inovace může být pozitivní, nicméně váš sobecký podnikatelský model je opravdu pohrdáním pravidly. V Belgii a ve Spojeném království eh, už byl Google hnán k odpovědnosti a mě by zajímalo, eh, jak vypadá procedura ve Francii. Hovořilo se tady o 1,6 miliard daní ve Francii a eh, jaký byl obrat v tomto období? Co nám k tomu můžete říci? A za druhé, můžete slíbit, že v budoucnu budete plnit požadavky na zprávy po jednotlivých zemích? Můžete eh, přislíbit spolupráci s ad hoc skupinou, která bude eh, implementovat pravidla proti agresivnímu daňovému plánování? Děkuji předem. Děkuji. Pokud jde o to tvrzení, že z, eur, že z Evropy unikají eura, to bych chtěl uh, vysvětlit. V rámci stávajících mezinárodních pravidel plníme všechny daňové povinnosti ve všech zemích, kde podnikáme. Daně, které platíme, podléhají auditu a občas přizpůsobení, tak jak k tomu došlo ve Spojeném království. A v dalších zemích jsou další procesy, které probíhají a já si myslím, že by nebylo správné ani opatrné, abych se k ním vyjadřoval. Až budou eh, vyřešeny, pak formálními kanály budeme informovat o našich ročních bilancích a budeme o nich veřejně diskutovat. Tím jsem si jistý. Eh, pokud jde o tu evropskou infrastrukturu, my masivně investujeme do evropské infrastruktury. My nevyužíváme eh, evropskou infrastrukturu pouze, my ji také stavíme. A když se podíváme na naše kapitálové účty a kapitálové výdaje, jsou to miliardy eur. Pokud jde o podávání zpráv po jednotlivých zemích, k tomu jsem se, myslím, už vyjádřil. My se na to chystáme v několika jurisdikcích na konci letošního roku a v roce 2017. Bude to platit pro všechny firmy a samozřejmě i pro nás. A povedeli to k větší jasnosti a lepšímu chápání daňových pravidel a toho, jak platí pro nadnárodní společnosti, pak to vidíme jako velice pozitivní krok. Děkuji Eh, omlouvám se, ale eh, na jednu otázku jste neodpověděl. Obrat a zisk. v určitém období, které bylo prošetřováno ve Francii. Chtěl bych odpověď já teď před sebou nemám data o Francii, ale mohu vám říci, že v roce 2013 jsme měli zisk před zdaněním 23 milionů eur a zaplatili jsme 7,8 milionů eur. V roce 2014 jsme měli před zdaněním zisk 19,9 milionů a zaplatili jsme daně 5 milionů euro. Výborně, děkuji. A teď jménem PPE Brian Hayes. E, koho se budete ptát? Obou. Chtěl bych položit jednu obecnou otázku oběma, pane předsedo, a potom jednu konkrétní otázku Apple. Takže teď bych se chtěl zeptat obou společností. E, pokud jde o eh, Knowledge Box, což je nová nabídka v eh, mnoha států v případě Apple a Google. Využíváte tento konstrukt eh, jako způsob snižování daní, které máte platit v té zemi a také jako způsob investice do výzkumu a vývoje, protože od té doby, co probíhá, máme nyní podmínky, kdy konstrukce takovýchto boxů může vzniknout. Využíváte takovéto boxy? Já vím, že je to tak ve Spojeném království, je brzy v Nizozemí a v Irsku. A potom má konkrétní otázka na, na Apple, pane předsedo. Vítám, že v Irsku je zaměstnáno 5,5 tisíce e, lidí přímo a 18 tisíc nepřímo, ale chtěl bych e, navázat na to, na co se před chvíli ptal Fabio. Máte pocit, že se s vámi zachází neférově eh, vzhledem k stávajícímu probíhajícímu vyšetřování hospodářské soutěže? A jak vnímáte proces tohoto vyšetřování oproti například vyšetřováním v Americe? Jak můžete porovnat tyto úřady pro hospodářskou soutěž? A pan Cook nedávno řekl, že bez ohledu na výsledek vyšetřování Apple zůstane v Irsku že Apple má závazky v Irsku. Apple je tam už 40 let skoro a chce eh, upevnit svou pozici v Irsku. Je-li tomu tak, a já o tom vůbec nepochybuji, tak proč zůstáváte v Irsku? Mohli byste to rozvést na základě nějakých podkladů? Tak možná bychom mohli začít s Googlem. Eh, pokud jde o ten knowledge box, tak eh, my nevyužíváme žádný takový nástroj v Evropské unii. Takže Apple. Ani my nevyužíváme Knowledge Box, ani IP Box, ani podobné režimy v Evropské unii. E, velká většina našich výzkumných aktivit e, probíhá nyní v USA. A výsledkem je, že tam tedy směřujeme veškerou naši aktivitu výzkumu a vývoje a kdybychom měli v budoucnu expandovat výzkum a vývoj jinak, jinam, pak bychom samozřejmě splňovali legislativu. Nicméně teď zatím probíhá všechno v USA. A k těm dalším otázkám. Ptali jste se, zda si myslíme, že s Applem se zachází neférově. Uh, v rámci procesu státní podpory. Upřímně řečeno nevíme. My samozřejmě neznáme okolnosti jiných společností, my splňujeme všechna kritéria toho procesu a máme pocit, že jsme zaplatili veškerou daň, která nám příslušela do posledního centu v Irsku. Nemyslíme si, že by docházelo ke státní podpoře a myslím si, že to nemůže dopadnout jinak to vyšetřování, než že budeme očištěni. A i irská vláda souhlasí s tímto názorem. Pokud pokud jde o proces toho vyšetřování eh, a srovnání s USA, tak upřímně řečeno já to nemůžu porovnávat eh, ani nějak dávat do protikladu. Je to každopádně zajímavý proces. A konečně k tomu, že Apple zůstane v Irsku a bude i nadále v Irsku investovat. K tomu bych mohla říci, že samozřejmě eh, Apple má závazky vůči Irsku a vůči Evropě, což prokazuje neustále každý den v poslední době oznámeními o digitálních centrech v Dánsku a v Irsku a o další expanzi v Irsku. Takže samozřejmě máme závazky vůči Evropě. No, Brian se červená. Nyní za SD Eliza Ferreira. Děkuji. Já začnu také otázkou na Apple a poté se přesunu na Google. Má otázka se týká šetření z roku 2013 ze strany amerického eh, synetu a týká se to otázek a odpovědí, eh, na které odpověděl Tim Cook, který jménem vašeho podniku když senátor Kan Levin obvinil Apple, že má tři offshoreové korporace a tyto subjekty obdrželi desítky milionů dolarů v příjmech, ale eh, nebyly zdaněny. A odpověď tehdy byla ano, já to chápu tak, že neexistuje žádná eh, daňová rezidence či povinnost. A pak eh, ten rozdíl mezi Irskem a Spojenými státy. Tehdy jste byli obviněni že jste v tichosti jednali s irskou vládou o nějakém zdanění nižším o 2% než klasická eh, daň eh, i v Irsku 12% a týkal se možná i jiných zemích. No a k tomuto pan Tim Cook odpověděl, nicméně tato sazba je pro produkty, které prodáváme mimo Spojené státy, ne uvnitř. Zdá se tedy z evropského hlediska, že tím Eh, že máte tedy ten váš obrat v hodnotě 55 55% je vlastně vytvářen mimo Spojené státy, takže byste se měli eh, zamýšlet, pokud tedy chcete působit eh, v Evropě, že byste zde také měli platit daně. A pak na oba podniky otázka, vy říkáte, že plníte legislativu, děláte, co dělají ostatní, ale jaký je váš koncept sociální zodpovědnosti? Uh, protože děláte podobnou strategii také vůči pracovního zákona, životnímu prostředí, zdraví, že prostě vytěžujete maximálně ze všech prázdných míst v legislativě. To opravdu tady zákonodárce zajímá. Děkuji, začneme Applem. Co se týče že nemáme tady ten daňový domysl, tak naše podniky operují v Irsku a, a to řízení je pak jasné ze Spojených států. Veškeré IT vývojové společnosti jsou ve Spojených státech a v podstatě veškerá naše marketingová strategie, vedení, to vše sídlí ve Spojených státech. Je to následek irského daňového zákona na uh, a, tak tedy nejsme rezidenty. No a co se týče Spojeného, Spojených států, tam také nejsme rezidenty, protože oni e, nemají stejnou tedy perspektivu, co se týče toho, té definice daňového domysilu. Děkuji a pan Kohen. Co se týče té otázky sociální zodpovědnosti a toho, zda tedy eh, jak postupujeme i k tomu pracovnímu zákonu zdraví a podobně, určitě plníme veškeré normy. Co se týče našeho přispění, platíme všechny sazby podle eh, pravidel jednotlivých jurisdikcí, jak v Evropě, tak jinde ve světě a eh, jsme hrdí na to, na to přispění, které máme zaměstnanosti jen v Evropě je to 14 000 zaměstnanců. V každém úřadu Google vidíte vlastně společenství malých podnikatelů, které se tak nějak rozrůstají v poblíž Google. E, je to prostředí vhodné pro inovaci a další růst. Nedávná studie ve Spojeném království to prokázala, ostatně to zaznamenáte i v Londýně, jak digitální média rozkvétají a možná tím překonávají v podstatě i Spojené státy a my to vnímáme, že jsme součástí tohoto přispění. No a ta studie řekla, že přítomnost Google vedla k vytvoření 2000 pracovních míst a 11 miliard liber, takže na to jsme opravdu hrdí. Ještě dodatek? Ano, já vám eh, děkuji oběma, ale myslíte si, že dobré pro vaši reputaci to, eh, že jste dokázali zaplatit 2 či 3 z vašich příjmů, když běžný občan, váš klient platí více než 30 daně z příjmu a malé a střední podniky platí eh, do národního rozpočtu víc, než vy myslíte si, že je to dobré pro vaši reputaci? Jedna tedy z těch věcí, o které třeba hovořit, jsou čísla, která opravdu nejsou správná, neodrážejí daňové povinnosti těch daních zemích ani mezinárodní pravidla, která se uplatňují na podniky. My o rádi jsme součástí této diskuze, aby se situace lépe vnímala a chápala a chci přispět i tady do toho dialogu s vámi. Je to důležité také pohovořit o tom, zda se ta pravidla nemají měnit. Vážení kolegové, my děláme zákony. Ehm, je tomu tak, bohužel. To není ale Evropský parlament, ale národní parlamenty, poslanci národních parlamentů. Tedy eh, zda chcete říci jako podnik, zda systém je spravedlivý, ne, nebo ne, to si uvědomme. Ehm, že My o tom rozhodujeme a to jsou otázky, které kladu několikrát našim zvaným hostům. Důležité je vycházet vždycky eh, z hlediska zdanění eh, příjmu podniků, zda je spravedlivé nebo nespravedlivé a pak můžeme zvažovat, zda je to ehm, také správně dodržované Poltang za SD. Děkuji vám, pane předsedo. Já mám eh, krátké otázky pro Google. Jenom Google. Za prvé děkuji za pozvání, abychom se přišli podívat do holdingu v Nizozemsku. Doufám, že tam eh, budu moci přivést také eh, své kolegy. A moje první otázka je, že máme PO Boxovou společnost v Amsterdamu, takže můžete eh, buď uhradit daně v USA nebo je odsunout. A to je trošku zarážející, ale proč jste zvolili právě v Amsterdam jako sídlo této PO boxové společnosti. E, je tam nějaký zvláštní důvod, proč jste si vybrali právě Amsterdam? E, tady máme určitá specifická pravidla a jak vznikla. E, to už platí nějakých 40 let. V té době jsem ještě ani nebyl na světě. ale eh, základ té otázky o tom, zda struktura v jiné zemi ovlivní naše eh, daňové povinnosti v EU, odpověď ne, zda ovlivní naše daňové povinnosti v USA, eh, tam odpovídám ano. Mohu říci, že to může být kdekoliv, v kterékoliv zemi a jenom to chci posílit. Není to k ovlivnění naší daňové povinnosti v jurisdikci EU. Ano, Paul? Nizozemský parlament chce zajistit, abyste platili daně v Holandsku a také eh, je zajímá daňové rozhodnutí daňových úřadů. Zcela jistě to můžete prodiskutovat soukromně s nizozemským parlamentem. Já jsem nejs jsem vědom, že bychom měli od nizozemské daňové zprávy daňové rozhodnutí, používáme dostupných daňových struktur a pravidel, která se vztahují na nadnárodní společnosti, pokud podobnou strukturu zvolí. A pokud vznikne takové daňové rozhodnutí, budete ochoten to sdílet s naším parlamentem? Nevím, o jakém rozhodnutí hovoříte, protože ta toto ujednání je starší než, Google, než já, než Google, eh, týká se mnoha nadnárodních amerických společností. Já bych se vrátil k této problematice z jiného úhlu pohledu. V Google máme kodex chování, je to poměrně jednoduché. Eh, bylo by jistě trapné, kdyby se ukázalo, že aktivita eh, Google by představovala konflikt zájmu a měli jste se mu vyhnout. To volně cituji z vašeho etického kodexu. Zajímalo by mě, zda daná aktivita nějakým způsobem eh, staví do trapné pozice. Vás cítíte se trapně po vystoupení v Evropském parlamentu? Eh, chcete říct, že bych tady neměl vůbec být? pozvali mě, tak jako pozvali kolegu, abych se účastnil konstruktivní diskuse o tom, jak eh, by se mohla měnit pravidla. A my velice rádi přispějeme do tohoto rozhovoru zcela jistě věcné aspekty, které jsem zdůraznil, když jsem chtěl informovat tento výbor, já si myslím, že kolegové jsou rádi, že takto jednám eh, za ně. A odpověď na vaši otázku eh, pole eh, asi bude eh, záležet na tom, eh, jak to bude v nizozemském parlamentu. Ehm, oni přijdu kdykoliv. Pirko z EKR, děkuji mnohokrát. Já se chci zeptat Google. Kolik, jak, kolik jste zaplatili uh, Eh, ve zdanění právnických osob a v které země. Já jsem se to snažila vygooglovat a eh, žádnou odpověď jsem nenašla. <laughs> Vaše mise je, a tady cituji z vlastních vašich webových stránek, je usnadnit přístup k informacím eh, pro celý svět. Jak to v praxi vychází, jak to funguje, jak funguje vaše společenská odpovědnost jako společnosti, když říkáte, že chcete zvýšit povědomí o významu firemní filantropie. V roce 2014 jste zaplatili téměř 12 miliard eur do zcela netransparentní společnosti na Bermudách a tomu neodpovídaly žádné obchodní aktivity. Je to nějaká nová verze firemní filantropie? Já jsem si myslela, že jste jiní, když se Google rozhodl před 6 lety stáhnout z Číny. Řekla jsem si, že je to skvělá společnost. Ale podle zpráv v novinách dnes opět nabíráte lidi v Číně. Moje otázka tedy zní, kdy se Google stane tím pravým Googlem opět. Děkuji mnohokrát. Pan Cohen. Uh, pokud jde o daně, které jsme zaplatili v minulém roce, tak jejich celkové částky jsou v našich výročních dokumentech, já vám je mohu uvést, jsou to veřejné informace. Zaplatili jsme 3,3 miliard euro, pardon, amerických dolarů v roce 2015, 2006 miliard v USA a 7, 706 milionů dolarů mimo USA. V Evropské unii to zatím ještě není finalizováno, protože eh, rok skončil nedávno, rok 2015, ale mohu vám říct si data za rok 2014. Všechny tyto částky jsou veřejně dostupné a já doufám, že náš vyhledávač by, by je měl najít, když je, si je vyhledáte. Eh, jsou to čísla, která jsou zcela veřejná a dostupná. Pokud jde o e, operaci na Bermudách, tak já doufám, že už jsem dostatečně vysvětlil, že to je odrazem určitého rysu amerického daňového systému a že to nemá vliv na naše daně v Evropě. E, tyto struktury podléhají poměrně přísnému dohledu a já bych měl také říci, že ta struktura Double Irish, jak se jí říká, bude zrušena v roce 2020 na základě pokynu OECD a na základě změny předpisů, které e, se chystají v Irsku té otázce na Čínu. Tak já nejsem specialista na tento region. Já jsem byl za Google pouze jednou v Číně. My už dlouho máme e, kancelář v Číně a to, co popisujete jako stažení se z Číny, bylo vlastně to, že jsme odmítli cenzurovat výsledky vyhledávání, e, jak po nás chtěla čínská vláda. A pokud správně chápu, tak stále ještě je v Číně situace stejná. Děkuji. Poslední řečník, Pablo, má, máš slovo. Maintenant. No. Máš slovo nyní. Ah, ok. okay. S'il vous plaît. Euh, question pour qui? Eh, Pro koho? Première question pour... Euh, I will speak in Spanish. A já budu radši hovořit španělsky, takže první otázka je na Apple a pak jednu takovou stručnou obecnou otázku. Vy jste zmínili, že nezveřejňujete míru zdanění v každé zemi. Já bych rád věděl, z jakého důvodu nezveřejňujete tuto informaci. Nemyslíte si, že tak prestižní společnost jako ty vaše, tedy Apple, by bylo určitě pozitivní, kdyby oznámili tedy tu míru zdanění v každé zemi. V opačném případě se nabývá takového dojmu, že něco skrýváte a to asi určitě není ten důvod. A pak obecnou otázku, my jsme přijali celou řadu opatření, učinili jsme nejrůznější kroky a chtěl bych vědět, zda z vaší strany máte také nějaký návrh, co dělat ohledně těchto otázek, abychom eh, to mohli eh, třeba společně na tom nějak zapracovat. Děkuji. With Apple. Začneme tedy Applem. Oh, sorry, I keep forgetting. Um, pokud jde o zveřejňování daní v jednotlivých zemích, pro nás je klíčové, že se pohybujeme v konkurenčním prostředí. A domníváme se, že je důležité pro nás a pro každého, kdo pracuje v konkurenčním prostředí, mít rovné podmínky pokud jde o zveřejňování našich čísel. My to velice rádi uděláme, eh, až to bude v zákoně a až to budou muset dělat všichni eh, konzistentně v každé zemi. Pak to budeme dělat velice rádi. Eh, do té doby ale jde o důvěrnou informaci daňového poplatníka ze zákona. Až se změní zákon, velice rádi vyhovíme. Takže to je první odpověď. A Julie ještě něco k návrhům. Já si myslím, že na návrhy je brzy, ale ano, jak už jsme říkali dříve, eh, domnívám se, že až výjdou na jeho další detaily návrhu eh, na evropské úrovni, pak eh, budeme mít jaksi pevnější pozici vůči těmto návrhům. Z našeho pohledu ale multilaterální diskuze, jako ty, které probíhají na evropské úrovni a celosvětově, jsou velice důležité, jelikož se zabývají mezinárodními aspekty daňových reform a e, je zapotřebí e, konzistentnost jejich uplatňování a jejich dopad v regionu i jinde by, je otázka, jak by se měl lišit, nebo jak vůbec aplikovat v celém společenství tato pravidla. Pan Cohen. No ten multilaterální přístup eh, zajišťuje konzistentnost a jasnost eh, pro společnosti. To by bylo moje doporučení pro práci vašeho výboru. Děkuji mnohokrát. Tímto končíme první panel. Děkuji mnohokrát zástupcům eh, Google a Apple a přerušuji na jednu minutu, aby mohli přistoupit další eh, představitele společností. V každém případě mohou zástupci Google a Apple také zůstat.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

Bien, la récréation est finie. Přestávka končí. Eh, budeme opět pokračovat. Eh, nyní máme druhý panel a jsem velice rád, že můžu přivítat pana Sornácena, ředitele skupiny Interikea a dále paní Iron Yates, která je místo předsedkyni pro daň, daně společnosti u společnosti McDonald's a pan Anders Bajlund, předseda pro komunikaci, by tady měl být s námi také. Ne, vy nepatříte k McDonaldu. Zatím alespoň. Možná až na konci zasedání to tak bude. Výborně. Vy jste se účastnili první části, proto nebudu podrobně popisovat pravidla hry. Každý má pět minut na úvodní vystoupení k představení fiskální strategie vaší společnosti a pak dáme slovo představitelům politických stran vždycky slot pěti minut, pokud bude otázka určena pouze jednomu pozvanému eh, nebo dva bloky po třech minutách, pokud položíte otázky oběma představitelům. Nejprve dám slovo panu Hansenovi na pět minut. Thank you very much. Děkuji. Pane předsedo, vážení poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové, já se jmenuji Sören Hansen a jsem výkonným ředitelem Inter IKEA Group. Děkuji za to, že jste mě pozvali a dali mi příležitost zúčastnit se této schůze vašeho zvláštního výboru a výměny informací o e, projektu BEPS a jeho implementaci v Evropě. Na konci 70. a začátku 80. let bylo poměrně těžké v Evropě expandovat, stejně jako ve zbytku světa. Probíhala kontrola kapitálu a omezení e, volného obchodu, což tvořilo překážky investicím a růstu. Vývoj Evropské unie a e, evropského trhu byl naprosto zásadní pro rozvoj podniků a pro pracovní místa a růst v Evropě. E, Evropský parlament v tom sehnal, sehrál zásadní roli. My sledujeme debatu o zdanění firem už několik let a posloucháme kritické hlasy vůči nadnárodním společnostem a vůči Inter IKEA Group. Nesouhlasíme se všemi závěry a předpoklady, které zaznívají a domníváme se, že můžeme z této debaty si vzít po naučení. Inter IKEA Group platí daně podle zákonů a podle pravidel všude tam, kde působí. Kromě daně z příjmu právnických osob různé naše společnosti platí značné částky na místní úrovni, jako jsou daně z nemovitostí a další daně z majetku. Zákony a regulace vyvíjejí a schvalují zákonodárci. My, podnikatelé, je potom dodržujeme. My podporujeme pokyny OECD. Obecně vzato e, je bereme jako zdravé principy pro podniky i společnost. Inter IKEA Group vítá iniciativu, která dále harmonizuje a objasní tato pravidla a zjednoduší mezinárodní biznis. Pro nás a náš růst je důležité, aby eh, implementovaná řešení nevytvářela eh, příliš mnoho byrokracie a aby nebránila pohybu kapitálu, což by ublížilo investičním příležitostem a pracovním místům. Pane předsedo, některé části té debaty ohled o nás se týkají nedorozumění o franšízovém systému IKEA. a směšují dvě společnosti IKEA. IKEA je značka, není to jedna společnost ani skupina společností. Inter IKEA Group vlastní e, franšízy IKEA. K tomu existuje ještě 13 dalších skupin společností, které jsou nezávislé na Inter IKEA Group a které operují v celosvětově se značkou IKEA. Inter IKEA Systems BV je vlastníkem konceptu IKEA a globální franšízy IKEA od roku 1983. Eh, Inter IKEA Systems BV eh, provozuje obchodní aktivity v Nizozemsku a z Nizozemska, eh, jako jsou školící centra pro zaměstnance a tak dále. Tato franšízová divize má více než tisíc zaměstnanců na plný úvazek. Franšízová dohoda dává franšízantovi právo operovat v nebo provozovat prodejnu IKEA na určitém trhu. Dnes existuje 13 různých vlastníků franšíz IKEA. Eh, IKEA Group, eh, někdy také zvaná InterIKEA Group, je skupinou, která vlastní nejvíce franšíz IKEA a provozuje prodejny IKEA na 28 trzích na základě franšízových dohod s InterIKEA Systems BV. K tomu existuje 12 dalších skupin, které vlastní franšízy a provozuje eh, eh, prodejny IKEA na 22 trzích. Všichni, všechny tyto franšízy platí 3% eh, poplatek nám jakožto držitelům franšíz. Interica Systems BV je konečným příjemcem tohoto franšízového poplatku. Některé z diskuzí ohledně Inter IKEA Group se týkaly také naší firemní struktury. E, někteří ji vnímají jako příliš složitou a příliš nesrozumitelnou. My stále pracujeme na zjednodušení a objasnění a zároveň si uvědomujeme, že jsou tu oblasti, kde se musíme dále zlepšovat. Inter IKEA Group eh, není veřejně kotovaná společnost, nicméně rozhodli jsme se jít nad rámec eh, požadované transparentnosti. Zveřejňujeme výroční zprávy, eh, otevřeně komunikujeme s vládami a zjednodušujeme naši firemní strukturu. Jsme dokonalí? Ne, nejsme. Jsme hotoví? Ne, zatím ne. Budeme i nadále dělat chyby? Eh, jsem si jistý, že ano. Nicméně náš záměr je jasný. Jsme zavázáni tomu, abychom neustále zlepšovali a přehledňovali náš biznis. Což souvisí také s naším úsilím eh, o vyšší transparentnost vůči našim eh, partnerům. A teď bych se chtěl vrátit k pokynům OECD a k BEPS. Eh, jak jsem říkal, obecně vzato je považujeme za zdravé principy pro podniky i pro společnost. Nicméně chtěl bych eh, se s vámi podělit o tři komentáře o řešeních a implementacích. Ano, to byly úvodní připomínky, můžeme nyní zastavit a teď budete odpovídat na otázky. Tak prosím, paní Yates. Dobré odpoledne, já jsem Irene Yates, místo předsedkyně pro firemní daně z McDonald Corporation. Eh, děkuji za to, že jste nás pozvali, velice rádi tu jsme znovu po naší, našem listopadovém setkání, kdy jsme hovořili o OECD, BEPS a CCCTB. Dnes jsme tu v zájmu otevřenosti a transparentnosti a eh, já děkuji za váš úvodní eh, výrok, že, nebude, že, že nemůžeme se vyjadřovat k probíhajícím vyšetřováním. McDonald's McDonald se vynasnažuje eh, přinášet pozitivní příspěvky evropské ekonomice. Eh, eh, dodržujeme zákony a platíme daně včas a to vždy v té zemi, kde operujeme. Jak jsem říkala už minule, McDonald's je nezvyklá velká korporace. Zakládá se na systému franchise Eh, zhruba tři čtvrtiny našich restaurací v Evropě vlastní franšizanti, kteří jsou vlastně nezávislými podnikateli. Tento systém eh, přináší franšizantům značné výhody. Mohou založit a eh, expandovat podnik prostřednictvím licencí a značky ze s podporou McDonaldu jako držitele franšízy. McDonald odvádí značné daně z příjmů po celé Evropě, právě tak z příjmů nebo z daně z nemovitostí a další. E, daně odvádíme tam, kde provozujeme podnikatelskou činnost. A od roku 2011 do roku 2015 společnosti McDonald's zaplatili přes 2,5 miliardy e, pouze za daň z příjmů v Evropské unii a průměrná sazba činí téměř 27%. A to je pouze daň z příjmů e, právnických osob. Z toho, e, do toho není započítána sociální dan a daň z nemovitostí a také daně, které odvádí naši franšizanti. Naši franšízanti také platí daně z příjmů a další daně. Vezměme si pouze jednu z eh, zemí jako příklad. Francii. Tady odhadujeme, že od roku 2011 do roku 2015 McDonald's a franšízanti dohromady zaplatili přes jednu miliardu eh, euro jenom jako francouzskou daň z příjmu právnických osob. Eh, proto platíme a očekává se od nás, že budeme platit poměrně značné částky z našich zisků v Evropě. Teď k naší firemní struktuře. Tak jak jako většina franšízových systémů. Eh, McDonald je držitelem licencí a eh, globální značky a provozních systémů. Nezávislí franšízanti eh, potom platí a vždycky platili poplatky za možnost využívat soukromý majetek duševní vlastnictví McDonaldu. To nám umožňuje investovat a rozvíjet náš systém. Výše těchto poplatků je předmětem značné pozornosti a zakládá se na faktorech schválených OECD. Eh, odváděné procento se platí podle principu arm's length. A teď k BEPS a eh, CCCTV. My bychom, zavítali, my bychom přivítali zavedení nových mezinárodních pravidel, které by byly jednodušší eh, a konzistentnější. Firmy chtějí stabilní a předvídatelné daňové prostředí, aby mohly prosperovat a růst. V tomto ohledu jsou daňová rozhodnutí důležitým procesem, která dávají národním koncertům jistotu. Rádi bychom jich využívali v budoucnosti a nemáme námitku s tím, aby si daňové úřady vyměňovaly tyto informace, pokud bude eh, citlivost informací patřičně zohledněna. Eh, působí nám obavy eh, jednostranná opatření, která vedou k tomu, že BEPS není implementován komplexně. Je zapotřebí soustředit se na koordinaci řešení sporů v jednotlivých zemích. Přístup, který bude přijat, by měl odstraňovat překážky obchodu a nevytvářet nové. McDonald's tedy platí značné daně ze zisků v zemích, kde podniká. Dodržujeme pravidla, která existují a přivítáme regulaci a legislativu, která povede k jasnosti a právní jistotě a která bude bude chránit důvěrné informace. To umožní naší společnosti dále úspěšně růst, tak aby mohla platit daně z našich zisků ve značných částkách eh, v zemích, kde podnikáme, ať už v Evropě i ve zbytku světa. Děkuji. Děkuji. Jí dám slovo našemu zpravodaji. Děkuji, pane předsedo. Také já chci přivítat zástupce IKEA McDonald's. Rádi vás vidíme v našem výboru, takže rád bych eh, začal McDonaldem a KK se vyjadřím později. Eh, na posledním zasedání jsme si vysvětlili, eh, že jste pro CB, CR, ale že jste proti veřejnému zveřejňování. A co se týče toho balíčku komise proti vyhýbání se daňového daňové povinnosti. Tady je určitá povinnost toho reportingu podle jednotlivých zemí, takže bych chtěl vědět, jak tedy na to nahlížíte? Jste i stále ještě proti tomu veřejnému reportingu podle zemí a proč? Pokud ano, a také zda můžete hovořit o tom, o té směrnici nebo balíčku proti vyhýbání se povinnosti, jaký dopad to bude mít na váš podnikatelský model, na model McDonaldu tady v Evropě, pokud tento balíček komise bude přijat, zda jste se tedy tímto již zabývali, to by pro nás bylo velice zajímavé. Děkuji. Děkuji za tuto otázku. Na úvod eh, ta otázka reportingu podobně jako jiné úsilí o harmonizaci, my jsme pro zavedení společných pravidel i pro transfery těch eh, převodních cen či eh, tyto informace. To tedy spíše než veřejné zveřejňování. My už hodně informací zveřejňujeme a Um, víme, že při různých revizích legislativy příslušné orgány jsou v kontaktu s McDonaldem, tedy s firmou. Uh, probíhá hodnocení dopadu a samozřejmě uh, že se vyjádříme tedy o tom, co budeme považovat za ten nejvhodnější způsob. A co se týče eh, toho, toho vyhýbání se daňové povinnosti, myslím si, že McDonald's již platí podstatné daně, pracujeme na základě jednotlivých zemích a 70 našich operací to jsou aktivity eh, individuálních podnikatelů. My nemáme v podstatě příležitost provádět nějaké holistické komplexní zhodnocení v první řadě, že tam stále jsou ještě takové nezodpovědné děné otázky, jako například čemu by mohlo dojít, ale my samozřejmě, pokud bude zapotřebí, rádi i toto implementujeme. Děkuji a ještě jednu následnou otázku k té druhé části. To mi ale nedodává argumentaci, proč jste byli proti zveřejňování té činnosti v jednotlivých zemích. A pokud eh, tedy se to zavede, nebudete proti, budete uplatňovat pravidla a budete pro? Mohu to tak pochopit z té vaší odpovědi, jenom aby mě to ujistilo, bez mikrofonu? Sorry. We comply... My plníme eh, daňovou legislativu v zemích, kde podnikáme. To znamená, pokud to bude efektivní, budeme to plnit. A co se týče Eh, pozice eh, eh, firmy McDonald's, asi budeme upřednostňovat verzi neveřejnou. Nějakých 11 tisíc provozoven podobných jako McDonald's bude vyloučeno z těchto pravidel. Jsou tu určité aspekty, které prostě považujeme za důvěrné. Ale je třeba eh, plnit legislativu a to chcete činit. Dobře, a není otázka na IKEA. Ano, děkuji a není pan Hansen. A chtěl bych, abyste mi potvrdil, eh, zda eh, pobočky IKEA tedy od No, jak si postupují podle rozhodnutí Lucemburského soudu. Tady se jedná o daňové příspěvky místo hodnoty 28 eh, tam bylo jenom nějakých 11 a pak eh, kolik eh, zaměstnanců má pobočka v Lucemburku. Ptám se, Eh, na to, že chci zdůraznit, jak je právě to vykazování činnosti v jednotlivých zemích je důležité, protože je důležité platit tam daně, kde je jaksi vytvářena ta opravdová ekonomická činnost. Děkuji, pan Hansen, odpověď. Interfinance, ano, a, eh, a sídlí eh, v Lucemburku, je to švýcarská taková pobočka, tvoří součást naší finanční operace a my jakožto skupina jsme měli tedy tu možnost, že jsme měli eh, podstatné množství eh, likvidity. To eh, bylo důležité i v průběhu období krize, která započala v roce 2008. Tehdy bylo tedy čím dál důležitější využívat naše vlastní fondy pro nejrůznější výdaje v nejrůznějších místech světa. To znamená cash management a interfinancování, to je tedy zásadní pro naši společnost, tedy i pro jakoukoliv, která má přeshraniční činnost. A e, to finanční ustavení, které máme v naší společnosti, tam tedy proto pracuje pět zaměstnanců celkem. Někteří působí v Lucembursku a ve Švýcarsku je správné to, že ohledně tohoto eh, je nízké zdanění, nicméně ta ekonomická realita je taková, že můžete říci, že ta úroveň zisku není příliš eh, vysoká v těchto odděleních. Také můžeme tedy říct, ostatně ta otázka to zazněla i minule, tak jsem se na to podíval, je to nějakých 10 až 15 milionů eur ročně. To je v podstatě ta úspora z té marže, která by jinak byla zaplacena a finančním institucím. Děkuji. A za EPP Gunnar Heckmark. Thank you very much. Um... Děkuji. Já bych rád nasměřoval moji otázku na zástupce IKEA to by asi nebylo příliš přirozené, protože McDonald's je u nás také zastoupen ve Švédsku. Chci říci, že je překvapivé, že většinou v této sněmovně a v podobných výborech jako ten náš si zveme lidi, aby nám tedy pověděli a, a my, abychom je kritizovali za to, že neplní pravidla a nyní kritizujeme za to, že tak nějak uh, působí podle pravidel, to je podle mě výjimečné, alespoň z toho pohledu legislátora. My je tu jakoby obvinujeme ty subjekty za to, že vlastně působí podle legislativy, za kterou jsme teoreticky my zodpovědní. Já bych eh, se chtěl tedy dotázat zástupců IKEA, zda z tohoto hlediska jste zaznamenali, že by evropská daňová legislativa ovlivňovala aktivity a rozvoj IKEA. Určitě je to jeden z těch nejúspěšnějších podniků. Takových bychom potřebovali víc, takže je to zajímavé. A také by mne zajímalo, jak nahlížíte na rozdíly mezi tím, to, tím obecnou mírou zdanění v jiných i regionech ve srovnání s Evropou, třeba Spojené státy, Ázie, Afrika, Latinská Amerika, protože vy jste globální společnost. Takže v našem zájmu je také znát tu globální perspektivu. A pak na závěr, jak nahlížíte na dopady kompletní implementace toho, co komise navrhla, jako tedy e, ta pravidla anti-BEPS a to, že komise chce zajít ještě dál. Děkuji. Děkuji, Gunare. Pane předsedo. Děkuji za tu otázku. Doufám, že jsem si to dobře poznamenal. Mám tu čtyři otázky, takže v první řadě eh, myslím, že je důležité říci, že já tu zastupuji Inter IKEA, což je ten, ta franšíza eh, značky IKEA a můžeme říci, že máme franšízovou dohodu s celou řadou podniků po celém světě, které jaksi operují lokálně. To znamená, ta znalost určitých specifických zákonů v Číně, ve Spojených státech a podobně je poměrně omezená. Nicméně chtěl bych říci, nebo možné říci, že když činíme rozhodnutí, tak každé rozhodnutí zakládáme na tom, co je ten dobrý podnikatelský smysl. Daně byly vždycky součástí toho našeho zhodnocení, když se tady zaměřujeme na možnost podnikání v určité jurisdikci. Určitě to není ale tou základní hybnou silou. A pak, co se týče eh, daňové legislativy a toho, co se navrhuje v rámci pokynu OECD a BEPS, Tady eh, v první řadě jsme zaznamenali, že je důležité se zaměřit na ty návrhy, které jsou v souladu i kromě EU, tedy abychom tam nevytvářeli dodatečné komplikace. Za druhé je důležité, aby i ta řešení nevytvářela ještě větší míru byrokracie, než je zapotřebí. No a za třetí je důležité, že pokud tu budou spory, takže bude mechanismus, který může vyřešit tyto spory efektivním způsobem mezi těmi rozdíly, které panují mezi jednotlivými zeměmi i v oblasti zdanění. Zodpovědělo to vaše otázky? Možná, kdybyste se mohl vrátit ještě mezi ty rozdíly mezi evropskou daňovou legislativou a jinými zeměmi a jak to může ovlivnit vaše aktivity či podnikatelské záměry. Když se podíváte na tu franšízu, což je samotné jádro našeho podnikání, tak to se zakládá v Nizozemsku a v podstatě je tomu tak už více než 30 let. Je to naprosto základní eh, aktivita, má největší podíl na zaměstnancích a například v jiných eh, odděleních eh, tam jak si neinvestujeme třeba do budování kanceláři a podobně z důvodu daňové legislativy. Děkuji vám. A nyní za SND pan Emmanuel Morel. Oui, merci, monsieur le président. Moi, je suis très euh, heureux. Pardon? Otázka je na koho? Na McDonald's. McDonald's, protože je to pozoruhodné, že můžeme sledovat celou diskusi před několika týdny jsem měl příležitost dotazovat se společnosti McDonald a jejich odpovědi nebyly docela jasné. Konkrétně mě zajímá problematika profit sharing. Mm, vy jste také zmiňoval tuto problematiku. Zmíním čísla 6, první eh, představitelů McDonald's mezi sebou rozdělují, rozdělují obrovské eh, zisky, protože mm, zajímalo by mě, jakým způsobem se dělí tyto zisky eh, mezi jednotlivé restaurace a představitele. Mm, zajímalo by mě, jak eh, nakládáte s problematikou duševního vlastnictví, kde se platí za práva v Lucembursku, aby se eh, zisky převedly do Švéd, Švýcarska, ale kolektivně vykazujete deficit mezi jednotlivými pobočkami. Jak je možné, že vaše filiálky dosahují schodku negativního hospodářského výsledku? Co k tomu mohlo vést? Děkuji, Manuel. Děkuji, Manueli, prosím. Děkuji za otázku. Pokud jde o sdílení zisku a zaměstnance a franšízový systém McDonaldu, domníváme se, že náš franšízový systém je velmi prospěšný pro franšízanty, kteří tak mohou eh, na základě licence zakládat a rozvíjet svou činnost a operovat potom s podporou McDonaldu jakožto franšízora. Eh, naším cílem eh, je vytvářet ziskové podniky po celé Evropě, na což jsme vynaložili přes 2,5 miliardy miliardy eh, euro za pět let na daní z příjmu. To je toho, myslím, dobrým dokladem. Eh, toto číslo také platí pro 25 eh, restaurací což nezahrnuje nesouvisející daně, které platí franšízanti. K otázce Lucemburska. Tady je důležité si uvědomit, já, že já vám mohu poskytnout informace o Lucembursku, ale nemůžu odpovědět na konkrétní otázky. V Lucembursku eh, má sídlo eh, držitel licence, který má právo přijímat licenční poplatky od různých eh, evropských společností. Ten příjem pochází z toho, že franšízanti získávají přístup k, k, k hodnotné značce, která jim umožňuje rychleji růst. McDonald's má potom ještě další příjmy, zdroje příjmu, vlastní nemovitosti na různých místech a kombinace franšízového modelu nám umožňuje vytvářet vytvářet si eh, obchodní konkurenční výhodu. My platíme ze zisku značnou eh, daň a eh, nesouhlasím s faktem, že neplatíme. My velice rádi jsme tu, abychom přispěli do dialogu a tím doufám jsem odpověděla. Pan Morel, prosím. Ale já jsem možná byl špatně pochopen, budu tedy ještě otevřenější. Představte si, že no, zda je normální, že vy, představitele společnosti eh, eh, máte tak vysoké zisky, když zatímco vaši zaměstnanci, eh, kteří vám ten zisk umožňují, se vlastně eh, nijak za zisk nekompenzují. Vykazujete je jako eh, schodkové a zdá se, že nijak neangažujete na hospodářském výsledku své zaměstnance. Možná jsem to nesprávně pochopil. Pokud jde o um, platy eh, zaměstnanců, o tom rozhoduje představenstvo společnosti a odráží to vždycky konkurenční eh, míru eh, mest. Pokud jde o naše pracovně právní působení, já se velice ráda dal vyrážím u našich franšízantů. E, zaměstnáváme 425 tisíc lidí v 8 tisících, tisíc lidí v 8 tisících restauracích. Vytvořili jsme e, velký počet pracovních míst a očekáváme, že vytvoříme dalších 50 tisíc pracovních míst. A důležitou konkurenční výhodou pro e, McDonald's je, že jsme dobrý zaměstnavatelem, jsme hrdí hrdí na to, že se snažíme zaměstnancům vytvořit příjemné pracovní prostředí, konkurenceschopný plat. Zároveň jsme byli uznáni za poslední léta eh, od externích organizací jako jeden z nejlepších zaměstnavatelů v Evropě. Samozřejmě nasloucháme také zpětné vazby od našich zaměstnanců a přizpůsobíme eh, své postupy, pokud navrhnou něco, co lze dělat lépe. Děkuji. Děkuji mnohokrát, ale jsou tam dva problémy, jak jsem to pochopil. Jednak máme samotný daňový problém a za druhé e, strategie podniků celkově, samozřejmě tam k tomu se můžeme stavět různě, jak tedy ty výnosy, e, které jsou poměrně vysoké, Eh, které samozřejmě můžeme zvažovat z hlediska daňové optimalizace a říkám to takto diplomaticky. A nyní se dostáváme k EKR, Pirko Rohrenvener. Eh, Pirko, koho se chcete zeptat? Děkuji. Já se chci zeptat na IKEA. Etický kodex IKEA se dobře čte, říká vašim zaměstnancům, že IKEA je společností vysokých etických standardů. E, dovolím si citovat. Je etické, je e, právní, odráží se to dobře na značce IKEA. Jste připraveni postavit se za jednání naší firmy ve u veřejnosti. Teď máte příležitost obhájit své kroky na veřejnosti. Je nepochybné, že IKEA se vyhýbá daňové povinnosti s využitím zcela umělých struktur. Ve studii zelených se odhaduje, že eh, tyto odklony stály evropské společnosti jednu miliardu eur, kdy země přišly o daňové příjmy za posledních šest let v této výši. Nakonec se chci tedy zeptat, eh, budete dávat peníze tam, kde tedy skutečně působíte jste ochotni prokázat svoji oddanost etickému chování tím, že budete vydávat finanční zprávy podle jednotlivých zemí na svých webových stránkách. Děkuji, prosím, pane předsedo. Ano, děkuji za otázku. Troufneme si postavit se na veřejnost já myslím, že to ukazuje snad moje přítomnost tady, eh, že odpověď je kladná. Interekia skupina má 15, platí 15,5 konsolidované daňové sazby. Máte pravdu? Alespoň my se domníváme, že my máme dobré etické standardy, máme etický kodex ve vztahu k našim zaměstnancům, dodavatelům a spotřebitelům. A my samozřejmě se i nadále to snažíme rozvíjet a to je samozřejmě nekončící práce. Dlouhodobý úkol. A pokud jde o vaše závěry ze zprávy zelených, takzvaná zelená zpráva Ano, já jsem zmínil, že byla zpráva, ale řekl jste takzvaná. Takzvaná zelená. Já nejsem takzvaně zelený. Prosím, dostanete také slovo. Prosím. Já jsem si také samozřejmě tu zprávu četl. A myslím, a nejenom si myslím, ale dokonce to mohu doložit příklady, jsou tam nesprávné závěry v exekutivním schrnutí a to také vede k nesprávným závěrům na konci. Uvádí se tam, že IKA platí franšízový poplatek sama sobě. To není správné. Jak jsem to již vysvětlil, je, máme 13 skupin francízantů, kteří pracují, eh, eh, kteří platí eh, v společnosti Inter IKEA Systems BV a ty pak nejsou napojeny na další francízanty. Máme Inter IKEA systém franšízora od roku roku 1983. Zjistili jsme, že právě franšíza představuje dobrou cestu pro rozvoj našeho podnikání, naší koncepce a e, globální rozvoj naší společnosti, naší značky. A za druhé, máme také sdělení v exekutivním schrnutí zprávy, kde se uvádí, že používáme um, určitý um, prostředek pro um, odklonění plateb z francízy. Já si myslím, že kolegové z těch 13 francízových společností eh, budou velmi smutní, pokud uslyší na základě zprávy, že nepřispívají k rozvoji naší společnosti globálně. InterIKEA Systems BV provádí podstatné a důležité podnikání eh, v Nizozemsku a z Nizozemska máme tam eh, kvalifikované zaměstnance a podobně. A samozřejmě v té frančíze je zhruba 4 tisíce lidí, kteří se této otázce věnují. Děkuji. A za GUE pan Fabio Demazi. Well, Děkuji. Já budu teď grilovat hamburgery, protože eh, eh, Filip se mnohem více vyzná v takzvaném nábytku. Eh, teď k McDonald's. Při vašem předchozím vystoupení v tomto výboru jste, jsme se ptali na přítomnost McDonaldu v daňových rájích. Vy jste odpověděli, že v těchto eh, jurisdikcích budete přítomní pouze proto, abyste prodávali hamburgery. V písemné odpovědi na mou otázku jste nezmínili nicméně Bermudy. Zdá se, že máte na Bermudách několik poboček, kde nejsou restaurace a kde se neprodávají hamburgery. Ono by bylo ilegální eh, otevřít restauraci McDonald na Bermudách. Tam je jedna jediná výjimka eh, na americké vojenské základně, která byla uzavřena v roce 1995. Mě by tedy zajímalo, proč jste nám nezmínili Bermudy a co tam děláte, když tam neprodáváte hamburgery. A za druhé by mě zajímalo, eh, proč jste neřekli tomuto výboru, že máte, že máte daňové rozhodnutí v Lucembursku, které jste taky nezmínili, protože vy jste hovořili o Chicken McNuggets a tak dále. Nicméně jste pozapomněli říct, že máte v Lucembursku daňové rozhodnutí a mě by zajímalo proč. A já mám ještě 45 sekund, tak se dostanu ke Švýcarsku a Delaware. Uh, Máte eh, evropské, máte franšízora v Lucembursku eh, pro celou Evropu a eh, potom přes Švýcarsko se dostávají ty poplatky do Spojených států. Proč musí ty platby procházet přes Švýcarsko? A když se dostanou do USA, jsou posílány do Delaware? A proč? Protože Delaware má výjimku pro zdanění zahraničních zisků a ve Švýcarsku máte nulovou daň Eh, proto vy jste vytvářeli tuto proč jste vytvářeli tuto strukturu a mám opravdu volat Bernimu Sandersovi, aby s tím něco dělal? Eh, děkuji za otázku. Eh, zcela jasně, my jsme v listopadu správně poznamenali, že máme biznis v, Hongko- v Hongkongu s 13, se 130 restauracemi. Eh, dal, další společnosti to jsou nezávislí franšízanti a mohu ještě říci, že máme velice malý počet případů, kdy firma vlastní nemovitost, která podporuje činnost franšízanta, ale nejsme do ní zapojeni přímo. Vaše otázka na Bermudy patrně souvisí s pojišťovacími aktivitami. Přestože se to jmenuje McDonald, eh, není to eh, provozováno naší společností. Když si před a co tam pojišťujete? Můžete to specifikovat, prosím? Pojišťujete hamburgery nebo co? E, pojišťujeme firmy, které e, podnikají v restaurační e, branži a pro ně existuje mnoho pojištění a já nemám tyto informace konkrétně, ale mohu vám je písemně poskytnout, jaké jsou aktivity v společnosti na Bermudách. Ano, to by bylo velice vítané. A ještě k tomu Švýcarsku, neodpověděla jste o Švýcarsku. Jak je běžné u nadnárodních společností i v Evropě, my neustále revidujeme naši firemní strukturu e, s ohledem na právní, daňové a jiné ohledy. E, tady jde o to, aby to fungovalo e, efektivně v rámci konkurenčního prostředí. McDonald's eh, se rozhodl vyladit svou firemní strukturu tak, aby odpovídala eh, ostatním biznisům a operujeme na regionální bázi. Eh, Švýcarsko bylo vybráno jako místo, kde se združují vysocí manažeři a ne, eh, eh, promiňte, ale eh, vy mi, připomín, vy mi připomínáte mého šestiletého syna, když má recitovat básničku ve školce. Mě by opravdu zajímalo, proč své majetky proháníte přes Švýcarsko. Ne, poplatky nejdou přes Švýcarsko, francízové poplatky. Ano, ano, jdou a potom do Delaware. Tam nechte paní odpovědět. Lucemburská struktura je nastavená tak, že má pobočku i ve Švýcarsku a pobočku ve Spojených státech. A vy jste získali mnoho informací eh, na tom předchozím panelu, kde se vysvětlovaly rozdíly v americkém daňovém systému. Ty švýcarské aktivity pro e- e- evropské pobočky se týkají managementu, inovace a další. Tam se nezabývají hromaděním franšízových poplatků je tam administrativní funkce, ale neprochází to přes Švýcarsko. Tady bychom také ocenili, kdybyste nám to mohli vysvětlit písemně. Jinak musím zavolat Bonnie Sanders. Ano, o tom budu uvažovat. it's long to explain and, uh... By se vysvětlovalo dlouho a času nemáme moc. To je velice důležité pro naše členy. Nyní dám slovo takzvaně zelenému Filipu Lambercovi a rád odpovím takzvanému předsedovi a řeknu, eh, že se budu zaměřovat na eh, takzvanou IKEA. Vím, že vás zajímají Eh, pracovní místa a zvláště vaše vlastní pracovní místo. Chci vás jenom varovat, že vaše vystoupení dnes v kontextu celé debaty eh, umělé inteligence zvyšuje kredibilitu, že i vysoce placená místa eh, lze obsadit stroji já představuji společnost takovou a takovou, platím daně ve všech zemích, kde působíme, vítáme iniciativy OECD a budeme dodržovat pravidla všech zemí, kde fungujeme. Věnujte tomu pozornost, to se vám může vymstít. Pane Hansene. Říkáte, že platíte 15,5 účinné daňové sazby pro skupinu Interika. Já si dovolím projít ta čísla, abych si uvěřil, zda to chápu. Vaše společnost si odebere 3% obratu, ne zisku, ale obratu ze všech francízantů. A to je hodně peněz. Ty peníze jdou do Nizozemska a pak dál eh, podstatná část toho do eh, Interogo eh, společnosti jedna třetina v Lucembursku a pak nevelká část další na další poplatky, které jsou neur, eh, na další příjemce, kteří jsou neurčení. Můžete mi říct, že těch 15,5% se spočítá z toho zbytku, anebo z celé té částky a samozřejmě proběhla zásadní eroze daňového základu. A zcela jistě musí být dobrá spolupráce mezi Interika skupinou Intergo Finance, protože sdílejí stejné, eh, eh, stejného ředitele finančního CFO. Eh, a pokud tento člověk nemá tedy rozpolcenou osobnost, to doufám, že nemá. A dále, eh, eh, to je také cesta, jak snížit daně, když platíte úroky. Jak se da, daní v Lucembursku podle daňového rozhodnutí jste platili 0,00 něco eh, v daních, což je skutečně téměř nula. Já jsem technik, tak jsem si to prostě zaokrouhlil na nulu. A finanční prostředky jdou do Lichtensteinska. Eh, do této krásné země mimo EU. Jsem trošku naivní, možná trošku jednoduchý eh, a proto mě nemůže stroj nahradit, protože stroje jsou velmi inteligentní. A můžete tedy vysvětlit, proč jste celou tuto konstrukci udělali přes Nizozemsko, Lucembursko a Liechtensteinsko, co tyto země mají zvláštního, že jste tyto finanční eh, eh, pro, eh, zprostředkovací cesty vlastně tam zavedli. Ehm, a když říkáte, že si nepamatujete, kdo to řekl, tak e, zákonodárci dělají zákony a my je e, dodržujeme. Já bych mírně nesouhlasil, když vidím, kolik energie jste vy a kolegové v Business Europe e, dodali do toho, jak ovlivňujete zákonodárný proces v různých zemích Evropy, tak bych řekl, že máte alespoň ten prstíček v tom utváření zákonů, o nichž předstíráte, že pouze dodržujete. Eh, nezajímá mě nějaká strojová odpověď. Prosím lidskou bytost, aby mi odpověděla. Yes, mon cher collègue. Takže. Ano, vážený kolego. Eh, minuta 20 pro odpověď. Again. Ano. Myslím, že jsou to takové špatné, špatné předpoklady, které mohou vést k špatným závěrům. Ty 3% obratu, které se platí ze strany všech eh, franchise, eh, ty, o ty se neodebírají naše eh, zisky. Všechny franšízy po světě mají právo prodávat IKEA produkty um, v jejich obchodech na základě konceptu IKEA. Mají tedy možnost podnikat a platit uh, podstatné tedy i daně v jejich zemích. Ta franšíza eh, v rámci Inter-IKEA systému je v Nizozemsku od roku 83 a ten je tedy posledním příjemcem těch franšízových poplatků. inter Group, kterou tu zastupuji, jak jsem správně již eh, řekl, platí 50,5% eh, konsolidovaných daní. A Ptáte se na interrogo financování. Já jsem řekl, že na úvodu jsme také na cestě objasnění a zjednodušení naší struktury. Inter-IKEA systém byl a, um, a zaveden v roce 2012 práva uh, duševního vlastnictví prostřednictvím obchodní značky za těch 9 uh, miliard eur, jak jste správně uh, stanovili vaší zprávě. To znamená pro našeho vlastníka a e, Lichtensteinu přispělo podstatným e, zdaním kapitálu 3,5 e, milionu eur a zbytek jsme také poskytli my prostřednictvím půjčky, kterou, z které samozřejmě zase musíme platit úroky. Děkuji za tu takzvanou odpověď. Teď navrhuji toto. Měli jsme zprávu, eh, která je přesná a eh, výborně zdokladovaná, eh, předložena politickým úřadům ze skupiny zelených. A prosím, aby IKEA k tomu připravila písemnou odpověď, aby k bodům, které jsou přesné, nabídla také přesnou odpověď. Ehm, s tím, že nebudeme teď nic hodnotit, Nechceme se také uchylovat k těm strojovým odpovědím, jak to tady kolega také nastínil. Dám nyní slovo za EFDD Marko Zany. Děkuji. Já mám otázku na zástupce IKEA. Rád bych se opět zaměřil eh, na ten bod týkající se, jako podobně u předchozích kolegů. Myslím si, že je tu nízká míra jasnosti a osobně ty odpovědi, které jsme si vyslechli, mne rozhodně vůbec neuspokojily, co se struktury týče. Ta e, z Lucemburku, tedy to, co e, objasnilo LuxLeaks e, a, a proces PricewaterhouseCoopers eh, napsal článek o LuxLeaks, z kterého mm, vyplývá, že IKEA přes, svého holdingu I, I, Inter IKEA zaplatila eh, několik desítek eh, milionů povídá nějaké sazbě 0,0 nevím kolik, já nejsem ekonomem. Uh, ale ani nevím, kolik těch nul po té první nule bylo. To znamená, tyto čísla, pokud se tedy potvrdí, já myslím, že ano, protože to nachází v oficiálním dokumentu a navíc v dokumentu zveřejněném z PricewaterhouseCoopers. Takže jak se odůvodní tato čísla? můžete popravit eh, tuto informaci. Pak další údaj, který vyplývá z dokumentu LuxLeaks a PricewaterhouseCoopers. Co se týče struktury eh, finančního systému Interica Europa a jakým způsobem používáte hybridní nástroje k financování, abyste se vyhli eh, zdanění i u těch půjček mezi společnostmi, to znamená zaplatit půl eh, milionu eur za eh, zisku 30 milionů za velice nízkých eh, sazeb. To jsou údaje u, o pobočkách a zase údaje zveřejněné PricewaterhouseCooper. To všechno vzešlo na světlo světa díky LuxLeaks, pane předsedo. Ano, zase znovu opakuji, zastupuji tu Inter IKEA Group a myslím si, že vy tu v podstatě kladete dvě otázky. Jedna se týká Interlogo a druhá Inter IKEA Group. Ta Inter IKEA Group má jeden daňový režim v Lucembursku od eh, roku 2009, který tedy eh, jak byl eh, na ně poukázán v dokumentu Pricewaterhouse. Waterhouse pak eh, eh, tam byly určité změny v lucemburské legislativě a my jsme učinili určité organizační změny. Záměrem toho rozhodnutí bylo eh, změnit naši interpretaci nebo analyzovat, zda ta příslušná změna v legislativě byla správná. My platíme daně v souladu s pravidly míst, kde působíme. A například otázka financování SA v, v Nizozemsku. Ano, máme nízkou míru zdanění kolem 2% příjmu v hodnotách 10 až 15 milionů eur, ne ta čísla, které jste zmínili vy. A, a celková a míra daní u inter, a, Group v těch konsolidované úrovni, to je nějakých 14 až 16 Za rok 2014 to bylo mírně nad 15 A navíc, eh, kromě tedy těch daní, které platíme jako daň eh, eh, z příjmu, platíme jiné podnikatelské daně a daně z vlastnictví. A pak o tom hybridním financování. Tady možná byste mi to mohl stručně vysvětlit, abych vám co nejpřesněji mohl zodpovědět na to, co ho definujete jako hybridní financování. Obecně tedy určité činnosti jako půjčky mezi podniky vaší skupiny, tedy o určité půjčky vlastně na úrovni vaší struktury. Uh, to znamená půjčování eh, mezi, eh, na úrovni korporace je považováno za hybridní. Ano, v tomto případě teda tak činíme, ano, náš cash management a interskupinové financování, to je základní funkce tady u té skupiny nebo podniku, který působí v různých zemích. Uh, my eh, určitě eh, nemusíme v tomto eh, tak nějak tu marži předávat na třetí stranu. My využíváme naše prostředky na financování naší podnikatelské činnosti. Ještě jednu doplňkovou otázku. To Takže to pravidlo, které jste si vyjednali s Lucemburskem, je stále v platnosti. To je zase otázka interpretace legislativy a stále se to uplatňuje. Ano. Pan Aneman CNF. Děkuji, u voorzitter. Uh, on, on what? Uh, both. both. Uh, děkuji, budu hovořit nizozemsky a položím otázku oběma. Já bych e, na to zkusil jít od jinut. Protože ta slyšení v podstatě vždycky se odvíjejí podle stejného formátu může vás to jaksi morálně postihovat nebo ne, ale v podstatě všichni říkáte, že eh, platíte daně a že sem jdete připravení na dialog a to je v podstatě všechno. A já bych to teď chtěl eh, trošku otočit. Máte nějaké preference eh, pro současný systém? A nebo si myslíte, že nějaký jiný systém by byl možný? který by lépe vyhovoval vašim obchodním plánům. A jaký systém by to byl? Očekáváte nějaké změny vlivem LuxLeaks a vlivem toho, že evropské instituce nyní zkoumají tuto problematiku? A jaké jsou vaše pohledy? Děkuji pokud jde o e, změny a daňové reformy versus to, co máme dnes, tak já souhlasím s ostatními penalisty a e, rádi bychom e, zákony, které by podporovaly konkurenci a které by byly konzistentní a jednoduché. Tato skupina i další skupiny se na tom podílejí a snaží se o to. My si vážíme vašeho úsilí. A zatím nemáme žádné konkrétní návrhy, e, protože předpokládáme, že je na zákonodárcích, aby vytvářeli zákony a na firmách, aby je plnili, což děláme. Děkuji, Děkuji pan Hansen. Yes. As, as I mentioned. Jak už jsem říkal předtím, vítáme jakoukoliv iniciativu v tomto ohledu, která by vedla ke zjednodušení a k jasnosti pro podniky. Musí to být řešení, která nebudou příliš eh, neohrabaná a byrokratická, ale zároveň si uvědomujeme, že s každou implementací se pojí administrativa a eh, jsme připraveni se s ní vypořádat. Pokud tedy eh, společně podniky a zákonodárci dokážeme tu jedno, dokážeme vytvořit tu, to jednoduchá pravidla, pomůže nám to všem. Teď za SD Sergio Coferati. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl položit otázku paní Yates. Možná si vzpomínáte, co řekl člověk, který založil McDonald. Ten říkal, máme povinnost něco vracet komunitám, které nám toho tolik dávají. Nevím, jestli by souhlasil s vaší fiskální a daňovou politikou, protože se zdá, že toho příliš mnoho nevracíte. Právě tak, když se podíváte na pracovní podmínky a platové podmínky lidí, kteří pro vás pracují, což samozřejmě tedy nepatří do naší kompetence. Během loňského roku jste se v tomto výboru nezmínila o dvou e, daňových rozhodnutích v Lucembursku. Jsou to daňová rozhodnutí, která jste obdrželi e, podle předběžného odhadu komise proto, abyste mohli neplatit v podstatě žádné daně v Lucembursku a ve Spojených státech. Otázka tedy zní, budete i nadále využívat daňových rozhodnutí, považujete je za užitečná, protože vám dávají právní jistotu, anebo protože znamenají, že můžete značně snižovat svou daňovou zátěž? Já si myslím, že to nejsou správné nástroje, nicméně vy jste je vůbec nezmínila. Další otázka se týká toho, že jste zmínila svou eh, společenskou odpovědnost firmy a jak je pro vás důležitá. Existuje velice eh, dobrá kniha o společenské odpovědnosti podniků a v roce 2014 jste předložili zprávu o dobrém podnikání a v tomto dokumentu eh, není ani zmínka nebo žádná kapitola o vztazích s komunitami, kde působíte. Není tam vůbec nic, co by odkazovalo na vaše fiskální strategie nebo na daně, které platíte. Společenská odpovědnost firem, která se nezabývá hmotnými podmínkami lidí, kteří pro vás pracují a která se nezabývá otázkou zaplacených daní, to není zrovna ideální, mírně řečeno. Děkuji, prosím. Děkuji za možnost odpovědět a já si nejsem jistá, jestli těch otázek není příliš mnoho, ale já se pokusím na ně odpovědět. Pokud jde ten, o ten závazek vracet něco komunitám, my se domníváme, že to děláme. Máme různé charity, dáváme lidem pracovní místa, poskytujeme školení zaměstnancům v restauracích a pokud jde o daňové příspěvky, pak v roce 2015 McDonald's zaplatil globálně přes 2 miliardy na daních a měli jsme globální daňovou sazbu 31,9 za posledních deset let naše globální daňová eh, sazba se přiblížila třetině zisku, zase ne příjmu, ale zisku. A v Evropě konkrétně, jak už jsem říkala, naše průměrná daňová sazba za posledních pět let se blíží 27% což si myslím, že je v podstatě eh, v souladu s, s, se sazbami v mnoha zemích v Evropě. My děláme mimo jiné to, že poskytujeme franchisantům podporu a přístup k hodnotným značkám a aktivům, což potom jim umožňuje růst a generovat zisk a ten se zase vrací těm komunitám. My jsme zorganizováni systémem po jednotlivých zemích a to už více než 60 let. Děkuji. Děkuji. E, já jsem nehovořil o charitativní dobročinnosti nebo filantropii. E, já jsem hovořil o povinnosti každého zaplatit daň, která mu náleží. podstatě tady je zapotřebí podívat se na kvalitu těch poskytnutých pracovních míst z hlediska férovosti platu. To je jedna strana mince a ta druhá strana je potom stát. Platíte daně, které máte platit? O tom jsem hovořil, ne o charitách a o dobročinných eh, aktivitách, které možná provádíte. Takže vydáváte na charitu a zároveň jste nespravedliví k lidem, kteří pro vás pracují. To už je politické hodnocení. Já jsem ráda, když to budu moci vysvětlit. Zcela jistě společenská odpovědnost firm má mnoho aspektů. A z hlediska daňových příspěvků, já tady riskuji, že se budu opakovat. 27%, 2,5 miliardy dolarů pouze eh, v daní z příjmů právnických osob, což ukazuje jasně na naši společenskou odpovědnost. Eh, k těm 25 tisícům zaměstnanců v Evropě, eh, těmto zaměstnancům nabízíme také školení, zhruba 40 hodin ročně školení pro každou restauraci, která umožňuje, zároveň umožňujeme externí kvalifikace a umožňujeme také eh, kariérní postup. Děkuji mnohokrát za to upřesnění, to je důležité. Luděk Niedermayer. Omlouvám se, že jsem na vás zapomněl. Děkuji, Jelene. Já mám otázku pro obě společnosti. Za prvé jsem rád, že jste přišli ale nebudu znít tak zábavně jako moji kolegové, ale pochopte, že jsme velmi zklamáni současnou situací, situací, která e, byla původně způsobena našimi kolegy v národních parlamentech a situace, která byla prostě nadužita některými společnostmi. Abych to tak řekl, chci slyšet vaše názory a připomínky na konkrétní návrhy komise a nemyslím, že by je vaši kolegové ve společnostech nestudovali. Jako bych byl první, koho zajímají tři poznámky eh, kolegy z IKEA. Já bych rád eh, slyšel vaše názory na to. A také bych chtěl reagovat na připomínku hosta z McDonald's. Uvedla jste, že máte obavy, že zveřejnění některých informací by ohrozilo vaši obchodní pozici. Eh, samozřejmě zdám, zařeňovat informace podle jednotlivých zemí CVCR, eh, to je sporné, ale co přesně působí vaše obavy? A nakonec bych rád slyšel váš názor na možnost zavedení společného konsolidovaného základu daně v Evropské unii. A řekněte to konkrétněji, protože uvědomme si, že CCCTB nebude úplně jednoduchý protože, ne protože by to zákonodárci nedokázali, ale prostě je to režim, který bude platit ve všech 28 členských státech a e, tím pádem se uzavře možnost přesouvat daňovou povinnost z jedné země do druhé, ale zároveň to usnadní podnikání. Chci tedy slyšet vaše názory, jak vnímáte tento hypotetický režim. Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za otázky pokud jde o informování podle jednotlivých zemí, eh, jsme příznivě nakloněni návrhu OECD, tedy sdílení informací mezi daňovými zprávami eh, v důvěrné podobě. Pak jsou různé informace o zákaznících nebo eh, měřících benchmarks, které by mohly poškodit uh, hospodářskou soutěž. Pokud se třeba nezdílí stejná informace srovnatelná, tak to nevytvoří rovné podmínky a o rovné podmínky jako nadnárodní společnost usilujeme. Pokud je o společný konsolidovaný základ daně. Já si dovolím ještě k tomuto bodu, Luděk má ještě doplňující otázku. Zna, pokud eh, znáte šablonu CBCR, tedy informací pro dle jednotlivých zemí. To je velice agregátní tabulka, které ty informace vám dělají starosti. Já nevím, jestli můžu tady ukázat na konkrétní číslo, ale potřeba konzistentnosti a jasnosti informování o jednotlivých společnostech, které si konkurují v konkrétním oboru, je pro nás důležité a způsob, jak funguje informování podle jednotlivých zemí. Třeba máme 750 milionů eh, eur pro jednu skupinu, zatímco máme konkurenty i malé střední podniky a je tam potenciál, že by se tam zveřejnily informace, které by poškodily eh, nás v konkurenčním boji. Děkuji, pan Hansen. Ano, jak jsem již řekl, vítáme všechny iniciativy ke zjednodušení systému, pokud jde o informování podle jednotlivých zemí, tak nevím přesně také, o jaké tabulce hovoříte, ale informace jsou k dispozici ve všech daňových jurisdikcích, když předáváme daňová přiznání. A samozřejmě informování podle jednotlivých zemí se pak bude sdílet a hlásit dál. Podle mého názoru nejdůležitější je, aby daňová zpráva měla správné informace pro vlastní hodnocení daňové zátěže a správný výklad. Osobně v této chvíli si nejsem jist, zda zveřejnění by tu situaci zlepšilo nebo ne. Na počátku jste řekl, že máte tři poznámky k směrnici proti BEPS. Tak je prosím zdorazněte. Tři obavy. Za prvé, je důležité, aby to bylo sjednocené také se zeměmi mimo EU. Za druhé, aby to nespůsobilo příliš velkou byrokratickou zátěž. A za třetí, také musí existovat mechanismus pro řešení neschod sporů Eh, takovým rychlým způsobem, aby společnosti mohly nadále podnikat. Přesně to už jste řekl. A nyní tedy e, zůstáváme u EPP Pavlo Salba. Děkuji. Vážený pane předsedo, jednu otázku, kterou jsem již položil v prvním kole. E, Snažím se být konstruktivní, ale pravdou je, že mnohé zprávy, které se k nám donesly, jak si způsobily při nejmenším takové menší zemětřesení mezi evropskou společností ohledně určitých praxí některých podniků, mezi nimiž tedy ty, které jsou zastoupeny i dnes. Z toho důvodu opravdu je to alarmující. No a proto tento parlament vytvořil tento náš výbor a máme tu celou řadu návrhů které přišly s určitými kroky, které je zapotřebí učit, abychom pokročili k užší fiskální unii a aby se zabránil praktikám, které se tady dnes často zmiňují. Takže ohledně těch kroků, které již byly učiněny, a zda vy sami nenavrhujete nějaké jiné, kromě těch, jež navrhla Evropská komise v této věci. A také eh, se snažím tedy být konstruktivní a chtěl bych vědět, Zda můžete zanalizovat to, kolik daní platíte jako eh, korporátních a jaké daně pak platíte interně v každé zemi za DPH, pak poplatky za eh, zaměstnance. Rád bych znal ty přesné procentuální hodnoty. Předem děkuji. Děkuji mnohokrát. Otázka tedy pro oba řečníky. Donc, madame. Prosím, paní, máte slovo. Děkuji. Já nemám ty přesné údaje o zdanění na úrovni DPH či zaměstnance, ale co se prodejů týče, tak eh, tam jsou ty čísla podstatné, přesně tak asi bude odpovídat i DPH. Co se týče těch společných, eh, společen, sociálních příspěvků, my působíme v zemích v Evropské unii i celkově po světě a všude tedy platíme daně tam, kde podnikáme. A co se týče těch dalších kroků a myšlenek, které bychom mohli i vám nadnést, tady chci poděkovat za to účili, úsilí a Myslím si, že s čímkoliv se přijde, tak to vykonáme celkově globálně po světě. To bude pro nás takový jednotný, jednotná reakce a důkaz toho, že prostě si přejeme být konzistentnější a jasnější. Je, mohl bych dodat jednu věc? Takový doplněk k Pavlově otázce která se týkala doporučení pro zlepšení stávajícího systému. Vrátím se také k první otázce, která byla položena představiteli IKY. Máme 28 států v Unii a také 28 různých daní z příjmu právnických osob. A normálně, když to bude nahrazeno jedním evropským systémem, představuje to znamenité zlepšení a další nadnárodní společnosti, které nám také položili tu otázku, kterým jsme se ptali, byly víceméně příznivě nakloněni. Mám tedy pocit, že systém francízy vám umožní žít méně složitě než ostatním. Není to kritika, ale zároveň ani lichotka. Je to technická otázka. Zdá se, že v současné době francíza vám umožňuje jednodušší život Eh, než ten systém, eh, právě v tom systému s 28 různými režimy. Pane předsedo, ano, samozřejmě jsem přesvědčen, že by to bylo zjednodušení a bylo by to takové zjednodušení, které by podnikatelé přijali protože je mnohem jednodušší eh, se to snažit pochopit a plnit jeden soubor pravidel než 28 souborů pravidel, to bez pochyby. Ještě se vrátím k té otázce, kterou eh, tu nadnesli eh, předtím a nasměřovali také na McDonald's. My nemáme takové daňové rozdělení, co se týče toho celkového množství DPH, poplatu a podobně protože v podstatě to nejsou tedy daně, které my platíme. Nicméně, jak jsem již podotkl na úvodu, podniky prostřednictvím růstu a činnosti přispívají také nepřímo na to placení jiných eh, daní, jako je třeba vygenerování DPH a platu a podobně. A to samé se týká i dodavatelů s kterými my jako podnikatelé spolupracujeme, ale zase to není nic, co bych já označoval jako náš příjem. Nyní Pervanš Berenš. Pervanš Berenš už je netrpělivá. Já bych se ráda e, eh, pan paní ale také zástupce společnosti ITKI. Čtyři otázky. Za prvé, když se vrátím k vaší migraci směrem do Švýcarska. Tady mi možná něco uniklo, ale argumenty Ano, ale já se ptám zástupkyně společnosti McDonald's. To je otázka pro společnost McDonald's. Omlouvám se. Já eh, budu i nadále hovořit francouzsky, protože to je lepší pro mé voliče. Toto téma mě velmi zajímá. Proč potřebujete přejíždět přes Švýcarsko? Protože um, se zdá, že je to v Lucembursku, ne ve Švýcarsku, kde platíte daně. Ale proč musíte směrem do Spojených států cestovat přes Švýcarsko takzvaně? A když se vracíte do Spojených států, proč přistáváte zrovna v Delaware, abych to tak řekla? Co je ve Švýcarsku tak důležitého? Zajímalo by mě, zda v doporučení tohoto výboru můžeme zvážit, že byste třeba migrovala přes jinou zemi, eh, proč právě přes Švýcarsko? Za druhé, můžete nám říci, pokud jde o informování podle jednotlivých zemí, proč eh, jste k tomuto návrhu tak neochotní, tak negativně naladění? A proč máte problém s tím, že ten reporting byl, by byl veřejný? Představme si, že v bankovním sektoru nakonec eh, tento systém akceptovali. Co je tedy tak specifické na vašem podniku, že by vás tato transparentnost eh, nějak poškodila na trhu? A v této oblasti ještě by nás zajímalo, kolik vaše společnost vynakládá na lobbying zaměřený na zabránění přijetí tohoto systému i systému ECD. To by mě zajímalo. A pak se ještě chci vrátit eh, k zákonu, který měl být eh, aplikován. Teď hovořím s vámi, paní Jejc. Eh, říkáte, že my stanovujeme pravidla, za co vy aplikujete, ale tady v Evropě, ale myslím si, že i ve zbytku světa si děláme starosti s tím, že se vyhýbáte daním. Hmm. Eh, že zítra, tedy pokud by mělo platit eh, francouzské právo být právem rozhodným eh, nebo právo Evropské unie. Protože hovoříme o one set of rules, jednom souboru pravidel. A nakonec řekla jste nám, že platíte hodně na daních, ale co se děje, když si žádáte o vrácení DPH. To samozřejmě snižuje ten objem daní, který zaplatíte globálně. Děkuji. Prosím, máte slovo. I'm not certain I got the last question. Nevím, zda jsem pochopila tu poslední e, otázku, e, ale vyjádřím se k tomu, co jsem slyšela. E, informování podle jednotlivých zemí. E, Eh, byli jsme dotazováni, zda máme nějakou preferenci veřejné, zveřejnění úplné nebo důvěrná povaha. My samozřejmě budeme dodržovat jakákoliv pravidla, budou schválena, budou platná, tak to děláme nyní rozhodně. Na naší straně není žádná nedo, neochota dodržovat zákony. A pokud je o Švýcarsko a USA, naše struktura licencování je taková, že lucemburská společnost má provozní eh, pobočku ve Švýcarsku, kde vyšší manažeři pracují na poskytování strategických poradenství z hlediska výběru poplatků a podobně. Eh, rozhodně tyto poplatky nejsou vybírány ze strany Švýcarska. A k tomuto bodu před Spojeným královstvím. My jsme se ještě rozhodli, že dostaneme písemnou odpověď. Dobře, toho se budu držet. Děkuji. A e, já si nejsem vědoma, že by společnost McDonald's e, lobovala proti CCCTB v Evropě. My samozřejmě vždycky budeme dodržovat zákony, které platí a e, jsme vždycky e, dosáhnout optimálního uspořádání z hlediska hospodářské soutěže a podobně. A poslední otázka zněla, e, se týkala rozdělení celkové daně, kterou platíte mezi daně z příjmů právnických osob, DPH a tak dále. Já tyto informace nemám. To jsem Říkáte, že platíte hodně daní v Evropě a pak nevíte kolik mezi DPH eh, a společným konsolidovaným základem daně. To přeci není možné. DPH, jak tomu rozumím, je daň, kterou platí nakonec naši zákazníci a jak vysvětlil kolega, není povinností společnosti toto hradit. Moje očekávání vychází z e, daně, kterou platí korporace McDonald's. Já to nebudu opakovat, ale platíme podstatné částky na daních DPH. Dlužíme, protože e, to souvisí s podnikáním, které máme DPH, čili když jsme úspěšní, tak samozřejmě se také platí e, DPH. Můžete nám k tomu také dodat informace písemně k těm číslům? Ano, pokusím se je získat. Výborně. Za EKR Ladislav Kasnoděcky. Thank you very much, if you allow Děkuji vám. Pokud dovolíte, budu mluvit polsky. Musím říci, že jsem opravdu zaskočen tím, jak, do, jak skvěle se chovají všechny ty firmy, jejichž zástupce jsme vyslechli. Eh, udělalo na mě velký dojem, že prohlašujete, že budete splňovat nová pravidla, ať už budou jakákoliv. K těm otázkám nicméně. Vaše společnosti nemohou ignorovat sílící sociální protesty. Protesty z občanů, protesty vlád a také to, co říká Evropská komise. Má otázka tedy zní, eh, jaké kroky hodláte podniknout ve svých firmách k tomu, abyste uspokojili všechny ty rozhořčené veřejné hlasy. Hovořili jste o krocích směrem ke zjednodušení, k transparentnosti. Jaké přesně jsou to kroky? A otázka na McDonald's. Podnikáte také takové kroky? nebo jen čekáte na naše rozhodnutí a rozhodnutí na úrovni Evropské komise? To jsou mé otázky. Děkuji, pan Hansen, prosím. No, jak už jsem říkal eh, ve svém úvodu, Samozřejmě nejsme slepí vůči debatě, která probíhá ve společnosti. Nejsme slepí vůči debatě ve vašem parlamentu. Bereme ji vážně a proto také máme velký zájem na tom, abychom se do ní zapojili, abychom společně našli vhodné a správné řešení do budoucna. které by se zakládalo zejména na jednoduchosti a jasnosti aby nejen vysoce vzdělaní akademikové chápali legislativu. Všichni musíme být schopni ji rozumět a splňovat. Máme zájem na tom, aby se toto stalo. Jak jsem říkal už na úvod, eh, vidíme to tak, eh, že jsou zákonodárci, kteří činí tato rozhodnutí. A potom jsme my a zbytek společnosti, kteří je musí dodržovat. Ale nejsme slepí. Víte, já jsem se neptal na to, co děláme my tím novým nařízením. Je to velice složité pro průměrné inteligentního člověka pochopit strukturu vaší společnosti. Já se ptám na to, co vy uděláte pro nás, abychom my pochopili, jak platíte daně. Jak to je to zorganizováno? Celý ten váš, protože když se na to podíváte, tak e, to vypadá jako džungle. Různé sítě a tak dále. Takže já ptám se vás obou, co vaše společnosti dělají proto, aby přesvědčili nás, e, poslance, a také veřejné mínění o tom, že máte jasnou a poctivou strukturu, podívejte se, můžete se podívat, všechno pochopíte, každý volič to pochopí a bude vědět, že platíte poctivé daně, stejně jako malá firma. Chcete něco dodat? Dobře. Já si vážím této otázky, protože eh, jde stejným směrem v duchu zjednodušení. A vážím si také toho, že franšízový systém možná není přímočarý a jednoduchý. Nicméně chtěl bych vysvětlit co nejjednodušeji, že je to systém, kdy je jeden franšízor, v našem případě Inter IKEA, a potom na světě mnoho franšízantů. Franšízový systém je v podstatě jednoduchý, protože musí jednotlivé subjekty spolupracovat. Musí to být situace, kdy všichni získávají, jak franšízor, tak franšízanti. A pojmy franšízor a franšízant jsou možná trochu složité a nepřispívají zrovna k jednoduchosti situace, ale já jsem se to pokusil dnes vysvětlit a doufám, že jsem pár věcí objasnil. Já souhlasím v podstatě se vším a vážím si šance přijít sem po druhé a vysvětlovat působení McDonaldu a uvést vás do toho, co děláme. Náš franšízový model je důvodem úspěchu společnosti. 25% našich provozoven, 8 tisíc restaurací v Evropské unii je vlastněných společností McDonald's a zbytek je spravován nezávislými podnikateli. Na rozdíl od jiných franšízových systémů McDonald's neprodává zboží a jídlo francízantům, ale dává jim přístup k operačním systémům, značkám, technologiím a k procedurám zajišťujícím kvalitu potravin a tak dále. My zajišťujeme vývoj těchto systémů a potom poskytujeme franšizantům právo je využívat. A tak to v podstatě, to, to je tak, takhle to děláme a e, velice rádi vám e, předložíme svůj názor na chystané zákony. Důležité je, aby existovaly rovné podmínky, které by umožňovaly konkurenci a aby všechno bylo jasné a jednoduché. To je hlavní. Děkuji. Já mám poslední otázku za pana Demazího, které, e, který vám položil také konkrétní otázku, ale vy jste mu neodpověděli přesně Poprvé, když se přišli před pár měsící, to zaznělo také, ale nezmínili jste skutečnost, že jste eh, získali daňové rozhodnutí s Lucemburskem. Proč jste o tom nehovořili nyní? To je doplňující otázka pana Demaziho. Já si nejsem jistá, jestli se mě někdo ptal na lucemburské daňové rozhodnutí, ale teď to vysvětlím. A e, prosím, vezměte v potaz, že vzhledem k probíhajícímu vyšetřování Evropské komise nemohu hovořit o všem a mám určitá omezení. Když firmy vstupují do nových zemí, tak je, to, tak je pro ně často výhodné získat jasnost a jistotu e, výkladu zákona ano, my víme, co je rozhodnutí. Ano, ale oni jsou dva typy. A ten typ, který je v podstatě státní podpora, je jiný než ten, který má McDonald's. Ne, my víme, co je daňové rozhodnutí, ale otázka zní, proč jste se nezmínili o tom, že existuje takovéto rozhodnutí mezi vaší společností a velkovévodským Lucemburským, když jste tu byli minule. Já si nepamatuju, že by se nás na to někdo ptal. Já se omlouvám, ale rozhodně jsem neměla v úmyslu vás uvádět v omyl nebo zatajovat informace. Děkuji mnohokrát, tím jsme dokončili tento panel. Děkuji mnohokrát našim hostům. A jaké poselství si z toho mohou naši hosté odnést? Celé, jistě je to zřejmé. V současné době se mění éra. A poslední otázka, kterou položil pan Krasnodesky, je spí, to je spíš takový apel než kritika, eh, pokud si to správně vykládám. Je to apel. Zcela jistě jste pochopili po skandálech, po krizi finanční, rozvoji nerovných podmínek a vůbec určitý pocit hněvu mezi některými našimi občany nad fungováním ekonomiky, nad tím, jak se chovají obecně ti bohatí. A z toho všeho je zřejmé, že určité zákony nebo určitá praxe, které již řadu let fungují, nejsou již ze strany občanů tolerovány. Proto odpovědnost, eh, která je na nás, eh, zákonodárcích, bude znamenat, že vaše odpovědnost, ale řekl bych i vaše zájmy, eh, by měly obsahovat také to, že po několik desetiletí jste zavedli také společenskou odpovědnost firem do politiky, do politik vašich skupin. Brali jste v úvahu Eh, že je nutné, aby firmy byly odpovědné vůči zaměstnancům, franšizantům, eh, pokud jde o hodnocení, pracovní podmínky, eh, hygienu, účast na rozhodování a podobně. A v poslední době ještě ne, více nedávno jste také zaznamenali, že světová společnost má také celosvětovou odpovědnost v oblasti e, životního prostředí, boj proti změně klimatu, recyklace odpadů, e, cirkulární ekonomika, ochrana biologické rozmanitosti. E, a to vše do značné míry tvoří i komerční argument. Můžete zdokumentovat v McDonaldu původ surovin, to tež v IKEA, také jednoduché jednoduchost a e, původ surovin. E, to vše vám může pomoci. A vy budete muset e, tedy nyní toto představit jako obchodní případ protože stále více lidí říká, já jsem exemplárním daňovým poplatníkem ve všech zemích, kde působím. Nejenom, že aplikuji literu zákona, nýbrž i ducha zákona. Ano, je to těžké v praxi. Z technických důvodů jsou různé společnosti, které působí po celém světě, mají celou síť, jsou ve složité situaci, když by měli hodnotit své interní účty, jak fakturovat, jak vykazovat vztahy mezi eh, pobočkami, ceřinými společnostmi, filiálkami a podobně. Jsou k tomu určité pokyny ze strany OECD a my eh, také musíme provést reformu jednak na úrovni Evropské unie, ale také eh, akční plán BEPS na celosvětové scéně. A eh, naším zájmem, tedy zájmem naším jak vaším, je maximum jednotných pravidel, která budou platit po celém světě. Tedy nechceme zavádět pravidla, která by penalizovala hospodářství, respektive vaši aktivitu u nás. To by nemělo smysl. My jsme partneři, my si to uvědomujeme. Ale rozumím také tomu, že v zájmu eh, všech je tedy, aby došlo ke změně. A ta situace bude lepší. Poslední slovo nyní dám panu zpravodaji, panu Kofodovi. Ano, také za sebe bych chtěl poděkovat všem zástupcům eh, nezúčastněných společností, také Google a Apple z předchozího kola. A chtěl bych doplnit to, co řekl pan předseda. Ano, je zajímavé, že jsme si tu dnes mnohokrát vyslechli, že například Google, že používají dobře známé daňové struktury, uh, a které používají ostatně i všechny ostatní korporace, ať je to Double Irish Dutch eh, Sandwich, dohody o dvojím zdaní, které vedou k téměř nulového zdanění, nebo ty určité boxy a podobně, což používají i další nadnárodní společnosti. Chci se zeptat na to, tu jasnost, kterou požadují zákonodárci a vlád, eh, vlády, tak stejně jasně eh, k nám hovoříte o tom, jak tedy působíte. Říkáte, že přijímáte legislativu, která bude efektivní a transparentní, tak aby tedy daně a eh, ty eh, profity se danily tam, kde se vytváří ta činnost. Je důležité, abychom se na tom zhodli společně a OECD a proces BEPS je důležitý a stejně tak to, eh, k čemu dochází nyní mm, v rámci toho daňového balíčku na úrovni EU a také ten eh, proces vykazování činnosti podle jednotlivých zemí. Doufám, že bude opravdu efektivní a stejně tak ten eh, společný konsolidovaný základ daně. To všechno by tu mělo být proto, abychom zajistili jasnost a aby opravdu ty zisky byly daněny tam, kde eh, dochází k vytváření té hodnoty. A pak ještě jednu věc. Evropská legislativa, co se týče hospodářské soutěže, tak nějak eh, nepřímo eh, Eh, se tam eh, stanoví, že to existují určité podpory, tedy s prostřednictvím vlád vůči nadnárodním společnosti, ale to tedy narušuje právě to konkurenční legislativu a doufáme, eh, nebo přejeme si zajistit, že k tomu dále nebude takto docházet. A Většinou je to tak, že malé a střední podniky mají 30 vyšší daňové zatížení než nadnárodní korporace a to ne proto, že, bychom, že by si vydělávali víc než ty nadnárodní, ale právě, že ty nadnárodní prostě se dokážou tady tak to o to více být. No a proto se narušil ten globální daňový systém a je třeba, abyste nám pomohli ho zase poopravit. Je třeba, ano, aby to byly jednoduchá pravidla, ale je třeba to podporovat právě i ten systém CBCR. Takže to je takový můj apel z naší strany na vás a ještě jednou vám děkuji. Děkuji vám, pane zpravodaji. Zůstaneme v kontaktu. Připomínám, že očekáváme písemné odpovědi od IKEA k takzvané zelené zprávě k kolegy, který už takzvaně není přítomen. A pak od vás nic, čekáme informace o pojišťovacích aktivitách na Bermudách. Řada kolegů totiž neví, že Bermudy mají takovou jedovatou eh, pověst hlediska eh, pojišťovacích aktivit vůči Spojeným státům americkým. Prosím, informujte nás přesně o svých aktivitách tam a také jste slíbili, slíbila odpověď formou nějakého nákresu Eh, kdybyste znázornili cestu finančních prostředků přes eh, Švýcarsko do Spojených států a přes Delaware. Na pořadu jednání už nemáme nic a členům výboru a všem, kteří se zajímají o naši práci, dám další termín 21. března odpoledne a ještě to upřesníme, slyšení, které proběhlo dnes, eh, bude podobné. O bankách končím jednání.